Okay. Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Poprosím vás všechny, abyste se usadili. A zahájili bychom zasedání výboru AFET. S vaším dovolením přijmeme pořad jednání v navrhované verzi, kterou jste dostali. Myslím, že nemáme žádné připomínky. A také navrhuji, Jediné mé oznámení je, že pan Brok tady dnes není, ale bude mezi námi zítra a za třetí máme schválit zápis ze zasedání, které probíhalo 19. a 20. ledna. Text jste dostali mailem, nikdo neměl žádné připomínky, takže je považuji za schválený. A tím se dostáváme hned ke čtvrtému bodu pořadu jednání, a to je veřejné slyšení týkající se bezpečnostních výzev na Blízkém východě a Severní Africe a perspektiva politické stability. Toto slyšení uspořádáváme v souvislosti se zprávou z vlastní iniciativy, které se týkají bezpečnostních výzev ve vý... v regionu MENA a hlavní aspekty dnes budou s námi probírat dva odborníci, které zde velmi vřele vítám. Pan John Jenkins, bývalý velvyslanec Spojeného království v Saudské Arábii a výkonný ředitel Mezinárodního institutu pro strategické studie v Bahrajnu. Druhým odborníkem je doktor Gamal Abdelgawad Sultan, který je docentem na americké univerzitě v Káhyře v Egyptě. A oba dva jsou praktici, kteří žijí v Bahrajnu a v Káhyře, jeden tam, druhý onam. On, a profesionálně se zabývají vnímáním Evropské unie v arabském světě. Blízký východ a severní Afrika se zdá sklouzávají do něčeho, co hlavní komentátoři popsali jako moderní ekvivalent 30-leté války. Kromě toho se také stále více hovoří o zástupných válkách mezi jednotlivými regionálními aktéry, především mezi Iránem a Saudskou Arábií a státy zálevu. A tyto zástupné války by mohly mít velký vliv na dlouhodobou perspektivu stability a prosperity v tomto regionu. A rádi bychom využili příležitosti dnešního veřejného slyšení a diskutovali o politickém kontextu, který by nejvíce přispíval možnosti stability eh, v tomto regionu a jakou roli může sehrávat Evropská unie v partnerství se zeměmi, se kterými již máme rozvinuté vztahy. Než předám slovo odborníkům, tak bych ještě rád dal slovo panu zpravodaji, který bude mít obecné připomínky a otázky. A jak jsem říkal, je to pan Vincent Peyon, dostane slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji panu Jenkinsovi a panu profesorovi za pozvání na toto slyšení. Chci vám dát co nejvíce prostoru a také chci dát prostor kolegům k diskusi a proto chci jenom zmínit pár aspektů, které byly zmíněny v naší první diskusi a k pár hlavním směrům mé zprávy, tak abych mohl položit přesnější otázky. Za prvé bych chtěl vědět, a už probíhá v tomto výboru k tomu diskuse, jak se díváte na evropskou strategii, případně na její slabiny kdybyste nám udělali takovou diagnostiku strategie ke stabilitě v této oblasti. A nejsme jenom proto, abychom řešili minulost. Můžete chviličku počkat, protože údajně nefunguje tlumočení. Do kterého jazyka? Do angličtiny funguje tlumočení. Můžeme prosím zkontrolovat, jestli již funguje? Jenom chvilinku. Možná můžete pokračovat a tím pádem uvidíme, jestli nám tlumočení do angličtiny funguje nebo ne. Teď sice možná funguje tlumočení, ale ne mikrofon. Takže cílem naší zprávy je vyrovnat přístup bezpečnosti, takže tady také položím přesnější otázky, ale také hospodářský, sociální a kulturní přístup k této oblasti. A zaznamenáváme tomto vícestraném přístupu trochu problém, protože nám není úplně jasné, který aspekt máme protěžovat. Takže tento výbor si klade otázky, jak nastavit rovnováhu mezi respektováním evropských hodnot a určitou strategickou vizí stability. A za druhé, když se podíváme třeba na krizi v Jemenu, tak vidíme, že někteří spíše volají po přístupu, který je založen na boji mezi šíty a sunity a hovoříme o alianci Saudské Arábie, která by to mohla přemostit. Takže myslíte si, že tento přístup stojící na konfliktu mezi sunity a šíity je něco, co bychom měli mít nadále na mysli? A kromě toho jsme se také rozhodli, že budeme vyjednávat především s Arabskou ligou, která určitě má určitou sílu a myslíte si, že můžeme se spolehat na takovouto silnější regionální organizaci? A potom, když se podíváme na to, jak si situace vypadá v souvislosti s dokončováním eh, dohody o jaderných zbraních v Iránu. Myslíte si, že tato dohoda může mít nějaký dopad na stabilitu v tomto regionu? Co od ní očekáváte? A nakonec pár konkrétností. Co se Sýrie týče, tak máme pocit i nadále, že v tuto chvíli Asáda není možné zapojit do hledání řešení. Jak se na to díváte vy? A nakonec co se týče samotné bezpečnosti, tak eh, v různých evropských zemích probíhá k tomuto diskuse. A chci se zeptat, jestli to se týče Libie, tak jestli se můžeme vyhnout silnější vojenské intervenci. Protože situace tam se opravdu výrazně zhoršuje. Takže tolik několik otázek a poprosím vás o váš pohled na věc. A tak, abyste nám dali také vstupy do diskuse, která bude probíhat v souvislosti s přijímáním zprávy. Děkuji mnohokrát, pane Pion, a nyní dám slovo panu Johnu Jenkinsovi a poprosím jej, aby se omezil na 10 až 12 minut, abychom také měli trochu čas na následné otázky a odpovědi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem si velice vědom časového omezení. Je to, je to samozřejmě velice složitá témata, když se podíváte na tu debatu, jak e, z hlediska komentátorů, tak praktiků, tak je tolik e, názorů, je spousta názorů na to, co bychom měli dělat, e, jak se každý má jiný názor. Chci stručně zmínit pět nebo šest hlavních bodů Nejprve v eh, situaci, v jaké se nacházíme na Středním východě. Začnu tím, že se zamyslím nad tím, jak vypadá eh, Střední východ z Riádu, což je moje poslední post v diplomatické službě a je to v podstatě ústřední téma. Eh, když jste v Riádu a díváte se na Střední východ, tak vidíte region, kde externí hrozby vaší národní bezpečnosti a e, stability celého zálivu, celého arabského světa jsou stejně tak hluboké, jako byly v 60. letech. Možná vlastně od založení moderního středního východu ve 20. letech 20. století. Co se tedy stalo na středním východě? Víte, konflikt Eh, mezi Egyptem a konzervativními monarchiemi zálevu. To byla mm, konfrontace politická, byla to opozicem jednotlivých států, opozice eh, sunnického konzervatismu proti eh, radikální levice arabského nacionalismu. to skončilo vyřešením konfliktu mezi Egyptem a Saudskou Arábií v 60. letech. Po jemenské válce a šestidenní válce mezi um, Araby a Izraelí. V 60. letech eh, samozřejmě Mm, ta situace vypadala jinak. Hlavní rozdíl je, že ten konflikt eh, už nejsou, není jenom mezi státy, ale mezi substátními aktéry a eh, sektářství. Často se hovoří o sektářství především sunnického původu jako eh, příčiny těchto konfliktů. Já tomu ale nevěřím. Většina těchto konfliktů má původ ve sporech o moc, zdroje v některých případech a často v rámci států. Irák je klasický příklad. A to, co se stalo v roce 2003, tak to přispělo k nestabilitě celého regionu. Sektářství není, tedy lidé o tom hovoří na Středním východě, říkají před iráckou válkou, jsme nerozlišovali mezi sunity a šíty. Čemuž nevěřím. Ale domnívám se, že co se změnilo v, v určitém jaksi členství eh, určitého vyznání byla iránská revoluce v roce 79. To byla první úspěšná revoluce v rámci státu politického islámismu. I když Iránci tehdy se prezentovali jako eh, jaksi představitelé islamského světa z různých důvodů. Ne tedy z sektářského důvodu. Tehdy se objevily první nepokoje sektářské v eh, východních provinciích Saudské Arábie a v zálivu. Když se podíváte na toto sektářství, tak to vlastně již jde daleko do minulosti. Um, je to nejen proto, že Saudové propagují uh, určit netolerantní salásezmu. Um, není to o vyznání o sektách. Sektářství, sekty jsou důležité, protože to je mobilizační síla. Podkud chcete mobilizovat podporu pro sebe, svoji skupinu, svůj politický trend, uh, tak mobilizace na saktářském základě je asi nejúčinnější způsob na Středním východě, protože národnostní, etnické identity nejsou tak silné jako e, vyznání. Identity vyznání. Toho jsme byli svědkem v Iráku. Nemůžeme tedy podceňovat dopad Iráku, co se stalo v zálivu, a také v Syrii také se tam vytvářejí podnikatelé, sektářský zaměření, což jak si vede k to, celé té koncepci podstátních, substátních faktorů. Už to tedy nejsou konflikty mezi státy, ale uvnitř států. E, důsledky arabského jara. Já jsem byl v Bagdádu v době, kdy to takzvané arabské jaro začalo. Mm, v roce 2001 jsem cestoval z Bagdádu do Libie, takže jsem to viděl z první ruky. Um, myslím, že stále ještě plně nechápeme, co se přesně stalo v letech 2010 až 2013. Ale jednu věc můžeme říci, že dopad těch revolucí nebo povstání závisel na politické sociologie jednotlivých států. V Iráku ten stát byl v podstatě vyprázdněn, v Egyptě vznikl eh, muslim, eh, jak se mm, eh, takovou dolní vrstvu státu v formě muslimského bratrska. V Tunisku, to je jedna z mála zemí, kde je kde jsou velice silní, silné společenské faktory nevládního typu, odbory, e, vzdělaná ženská elita, právnice a podobně. Když se zaměříme na e, Tunisko jako příklad, který nemá paralelu na středním východě, tak se dostáváme k dalšímu bodu, to je politický islámismus. Hodně se hovořilo o muslimském bratrstvu, v době revoluce v Egyptě, eh, svrhnutím svého vlády v roce 2013 a jedna z překvapivých věcí, mm, které jsme viděli v Egyptě a jinde, i když se v roce 2011 soudilo, že muslimské bratrstvo se demokratizovalo, stali demokraty a tak dále, ukázalo se, že ne, za poslední čtyři roky jsme také byli svědky vzniku celé řady různých forem salafismu. Mnohé z nich souvisí v, s politickým aktivismem, který historicky reprezentovalo bratrst, bratrstvo. To, a to stále vytváří mat, metastázy, jako je islámský stát. Dajiš, to je jeden z příkladů a je to jeden z mnoha. A je to eh, jedna z mnoha eh, věcí, které budeme setky v budoucnu, v příštích pěti až deseti letech budou další metastázy tohoto typu, což bude vyvolávat problémy pro většinu vlád regionu. Další eh, věc, o které jsem chtěl mluvit, je Irán, ta jaderná dohoda, od iránské revoluce v roce 79 Iránci se snažili využít své pozice a podporu, kterou měli ze strany některých eh, menšin, mm, aby eh, v podstatě zlepšili svoji vnitřní bezpečnost a eh, obhajovali islámskou revoluci v Iránu toho jsme byli svědky v posledních deseti letech v Iránu, Syrii, Bahrajnu a do, znač, do určité míry teď i v Jemenu. A tento prvek iránské externí politiky e, vyvolává znepokojení. Ani ne tak ta, ta, ta, ta, ta jaderná záležitosti, to už jaksi je součástí vnímání té hrozby z Iránu, ale co je nejvíce znepokojivé, je, jaksi iránská subverze mm, v zemi, některé šítské komunity v zemi a také na hranicích. Pokud jste v Riádu, díváte se mm, okolo sebe, tak vidíte, jaký vliv Irán má v Iráku, Syrii, v Libanonu hrají dlouho významnou roli, která je nyní předmětem sporu, ale existuje v Jemenu, tak to mm, vyvolává nejenom jaksi hmotné hrozby, ale i um, jiné hrozby. Proč je to tak mm, důležité? Ehm, jak mi někdo řekl, vy možná budete chtít opustit Střední východ, ale Střední východ neopustí vás. Když se podíváte na eh, reakci islamského státu Daesh mm, a jejich schopnost propagovat svoji ideologii a hledat spojence nejenom na střední východě, ale i v Africe – nedávné době, včetně Libie a samozřejmě na Sinaji, tak to jsou uh, ideové výzvy, nejenom ve středním um, východě, středomoří, ale také v Evropě. A to má samozřejmě důsledky na muslimské komunity v Evropě. Toho jsme již byli svědky nedávné době, kdy značné počty evropských občanů odchází bojovat do Iráku, do Syrie s islámským státem. To vyvolává problémy naši, pro naši bezpečnost. Také je Střední východ důležitý pro energetický trh, když e, někteří říkají, že všechno je o ropě, není to o rop, jenom o ropě, ale i kdyby to bylo, tak e, co se dá dělat? Ropa pohání svět. Jeden e, ze zdrojů prosperity, stability v střední východ by měl být významný pro Evropu. Rola, role Evropy. Když se podíváte na to, co se týká těch eh, států nebo co je důležité pro ty státy. A to, to jsou hrozby pro jejich bezpečnost, eh, které vlastně vytvářejí metastázy. Oni eh, potřebují vidět, že nejsou sami při řešení těchto hrozeb. Mm, tento svět funguje na úrovni států, nikoli substátní úrovni. A problém je, že e, v zemích jako Syrie, Irák se rozšiřují milice, to vyvolává hrozby chronické, chronických sektářských občanských konfliktů a to se neomezí na určitý stát nebo ter, ter, ter, ter, ter, teritorium. Ehm. Evropa může udělat hodně pro udržitelný vztah se zeměmi středního východu, ale bude to vyžadovat velkou trpělivost a tak často chybí. Děkuji vám. Děkuji vám, že jste dodržel řečnickou dobu. Velice si toho ctíme stejně tak jasnosti vašeho sdělení a nyní bych rád předal slovo panu profesoru Zoltánovi, prosím. Uh, thank you for the opportunity. Děkuji vám za tuto příležitost, že mohu promluvit na tak výtečném setkání a také chci poděkovat všem těm, kteří přispěli do této zprávy a rád bych tedy se vyjádřil k té celé řadě témat, které se týkají tohoto téma a popsal i stávající situaci a dimenzi na Středním východě budu spíše doplňovat to, co řekl pan Jenkins. A chtěl bych říci, že stávající situace v regionu měna je spíše výsledek součinnosti nebo konvergence několika konfliktů. Ne, nejedná se o jeden jediný konflikt, ale více konfliktů, které tam působí zároveň v celém regionu. V první řadě je to uh, konflikt mezi náboženskými a sekulárními sílami a do toho ještě zapojený politický svět. Z toho vzrostly různé konflikty a pak jsou tu samozřejmě tedy tyto konflikty jsou hlavně založeny na tom základním rozkolu mezi sekulární a náboženskými složkami a pak jsou to eh, střety mezi těmi starými režimy a skupinami, které si přejí reformovat region. To eh, samozřejmě ovlivnilo arabské jaro, ale ještě bych chtěl říci, že i nadále tedy právě tato situace ovlivňuje vývoj v celém regionu pak je tu další konflikt, který je takovým střetem nacionalistických sil, který se přejí zachovat stávající systém územních států a pak jsou tu složky takzvaného supranacionalismu, které zamítají legitimnost stávajícího státního systému a přejí si to proměnit do jiné formy regionálního systému. Pak je tu další konflikt a to je konflikt týkající se identity eh, různých států na základě nedostatečné dohody ohledně této situace a pak také konflikty mezi legitimními pravidly a pravidly týkající se sdílení sil nebo rozdělení sil mezi jednotlivými zeměmi. A kdybych to měl říct jedním slovem, tak je to konflikt mezi Eh, státními silami a těmi regionálními složkami, které si zase přejí proměnit eh, ten region a nasměřovat ho jiným směrem. A probíhá tedy nadále velice kontroverzní debata o celé řadě těchto střetů sil. To znamená, celý ten obrázek vůbec není tak eh, jednoduchý a jak to tak někdy bývá v takových těch jednoduchých popisech, protože v celém tom regionu je celá řada situací, které se překrývají, jsou tu nuance, které třeba zahrnout do celého obrázku a to rozhodně pro politiky jim to neusnadňuje, když mají rozhodovat, jakým směrem řídit své aktivity. Já jsem hovořil i o těch sekulárních složkách v regionu MENA, ale tady hlavně když o tomto hovoříme, tak to není ten sekularism toho evropského, té evropské interpretace, ale spíše o tom, jak tedy kontrolovat ten náboženský a veřejný eh, život spíše než odstranit náboženství z veřejného života. To znamená, celá ta debata má vícero stran. Eh, ta definice sekularismu eh, ve středním východě není zhodná s tou, jaká se používá například zde. Jsou tu složky, které si přejí nabít eh, demokratické dimenze, ale myslím, že se také stalo zřejmé to vzhledem ke zkušenosti z posledních čtyř let, že ne všichni ti, kteří prohlašují, že si přejí tu demokratickou dimenzi, protože většinou se často argumentuje lidskými právy, ale pak to selže na takových slabých místech celého rozvoje, tak tito hlasatelé demokracie nejsou dostatečně kredibilní. Takže zase je to o to, kdo si přeje tu opravdovou demokracii a kdo je pouze takový instrumentalista takovéto politiky a to vše vede k velkým kontroverzím. Zmínil jsem také ty nacionalistické složky, které zdůrazňují svrchovaný národní stát, ale my víme, že i tyto složky, tyto složky nacionalismu Ehm, jim také není cizí používat ty supranacionalistické postupy. My jsme to v mnoha příležitostech zaznamenali, když se používá výraz jako panarabismus a podobně a zase se tam používají výrazy jako solidarita a podobné nástroje pro mobilizaci za daným účelem. To ostatně zmínil i můj předřečník. Složky zachování statutu quo a revizionismu. Tady se zase vše týká výkladu, tady jde zase o různý výklad. Například v Evropě máte zkušenosti s komunismem, socialismem. My, když tu hovoříme o revizionismu, tak samozřejmě to není o tom jenom argumentovat nějakým osvobozením, ale spíše o hledáním identity a zase o tu sektářskou identifikaci. Existují proto různé důvody, existují určité společenské skupiny, které se snaží o prosazení jejich síl, jejich moci, chtějí si chtějí dosáhnout moci a pak odstranit toto nebo oddělit od toho náboženského rámce. Musím říci, že se dlouho v podstatě nepodařilo vyřešit to, co je vlastně důležité pro udržitelné státy a zejména pro udržitelný regionální systém. Existují tři věci, které tu chybí, kvůli kterým to nefunguje, které přispěly ke stávající krizi v regiony. V první řadě nedost- neexistence kohezních států, to znamená dochází k marginalizaci podstatné části populace. Dále se tu nedostává konsenzu ohledně identity samotného státu a těch legitimních principů daných států a režimů. To znamená, to zase je věc, která byla již dlouho polemická a prodiskutována a pak takový specifický moment eh, důležitý eh, právě v této době, kdy probíhají intenzivní debaty a pak takzvaný upgrade těch regionálních systémů, co se týče um, moc, struktury moci, principu svrchovanosti nezávislého územního státu, toho řídícího principu celého regionálního systému, principu solidarity mezi komunitami a těmi přeshraničními, o to zda ten legitimní prvek byl imperialistický nebo protiglobalizační, anebo to byl nějaká síť, která si kladla za cíl opravdové propojení. A myslím si, že jedna věc je zásadní v celém procesu. Ten proces na Středním východě Je to takový proces, který si klade za cíl um, dosáhnout určitého regionálního pořádku na Středním východě. Tady tou výzvou je, že i Evropská unie v tomto světle sama jako taková vidí, že je to obrovská výzva. Tady si myslím, že Evropská unie je aktérem, který vytvořil, ano, určité vzory, určité hodnoty, určité postoje, co se týče vedení své zahraniční politiky, ale nyní je tu tedy otázka, zda všechny tyto zkušenosti z minulosti, ty aktivity, které vykonali Evropané, zda jsou příslušné pro tyto druhy konfliktu na Středním východě anebo zda by měly být upraveny, pozměněny. A když si čtu tady tu zprávu, tak nabývám takového dojmu, že jsou tak nějak nespokojení s dopadem stávající evropské politiky, zahraniční politiky a to je možná takové slabé místo této zprávy. Ještě co se týče rozvoje takového nového regionálního pořádku, to je zase taková dlouhodobější záležitost, to není něco, co se vytvoří ze dne na den, to si musíme uvědomit a přijmout tu zkušenost. Přetvoření evropské politiky, aby lépe odpovídala těm opravdovým výzvám v regionu MENA, to bude zapotřebí a je zapotřebí. A ještě bych chtěl říci, že role Evropské unie může být taková, že může pomáhat regulovat ty konflikty a snižovat eh, to utrpení, které vyplývá z těchto konfliktů. Myslím si, že ty konflikty v podstatě jsou, často vycházejí z těch regionálních, místních sporů a tady Evropa by to mohla na pomoci řídit a jít cestou k správnému řešení. Pak je třeba také si uvědomit, že je třeba uplatňovat různorodé politiky, protože celý region MENA je velice různorodý, existuje tu mnoho států, odlišných států a není možné uplatňovat úplně jednotnou, jedinou uniformní politiku ze strany EU. Nedávné skutečnosti také poukázaly na to, že je zapotřebí rozdělo, odlišovat sever Afriky od středního východu, protože ta dynamika konfliktu je jiná v severní Africe a na středním východu. Stávající krize v regionu podstatě eh, prokázala, že něco jako poklidný stát je takovou opravdu neobvyklou komoditou dané oblasti. Proto si myslím, že region MENA si zasluhuje podporu a samozřejmě každý stát v regionu má své nedostatky, nicméně taková Efektivní politika by se měla zakládat na konsolidaci těchto států spíše než nějaké ještě zhoršování stavu z důvodu nestability v regionu. Úspěšná demokratická transformace v Tunesku, i když si myslím, že jsou tu takové jedinečné charakteristiky Tuniska, které se nedají zase úplně okopírovat a uplatňovat jinde, by mohly být takovým vzorem pro ty ostatní země regionu. A poslední připomínku, kterou bych chtěl eh, sdělit, Evropská unie by měla ujasnit, jaký má postoj mezi tedy těmi náboženskými a sekulárními složkami a měla by na ně nahlížet rovnoceně, což stále ještě nebylo úplně zřejmé v evropské politice dosud. A pak znovu vydefinovat cíle Evropské unie, co se týče podpory lidských práv v regionu. To by mělo být zase upraveno na základě opravdových potřeb v regionu a mělo by na celou tuto záležitost být nahlíženo komplexně. Děkuji vám, pane profesore Zoltáne, a nyní bych dal slovo našim stínovým zpravodajům. A vidím, že jenom chviličku, prosím, říká pan předseda. Pan Belder za EKR požádal o slovo, prosím. Já tak velmi, já tak... Děkuji mnohokrát, pane předsedo jenom velice stručně. Především děkuji za velmi zajímavé prezentace. Já mám následující otázku. Můžete více hovořit o nukleární dohodě, protože pokud vím, tak existuje několik různých možností. Já mám k tomu otázku. V roce 2013 probíhala vyjednávání na základě iránského požadavku to bylo odděleno od regionálního kontextu. A když se podíváte na tato vyjednávání z pohledu arabského světa, tak eh, mám za to, že to prostě není možné tento program a toto vyjednávání oddělit od širšího regionálního kontextu. Protože to má i jiné rozměry. Máme členské státy, tři členské státy, které tam byly zastoupeny. A já si kladu otázku, jestli Evropa v této oblasti na sebe nevzala příliš velké riziko. Irán tady chtěl v podstatě mít v regionu navrh a mně připadne, že z toho vyplývá riziko další destabilizace celého regionu. Ano, máme poměrně dlouhý seznam řečníků, tak vás prosím všechny poprosím, abyste se omezili na minutu a půl a potom budeme schopni dát slovo opět eh, odborníkům a zpravodaj. Paní Baltmans Alde, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také za návrh zprávy a za dvě prezentace, které jsme si dnes vyslechli. Chci jenom reagovat na něco, co říkal pan profesor Zoltán a co pro mě představovalo zajímavou cestu ku předu. Myslím si, že ke konfliktu v tomto regionu je potřeba přistupovat trochu jinak. Izraelsko-palestinský konflikt eh, má za sebou velmi dlouhou minulost. A říkáme si, jak je vlastně možné vytvořit jiný přístup k tomuto širšímu kontextu než k arabsko, tedy palestinsko-izraelskému problému. A potom, jak se mají evropské státy vypořádat se svými vlastními mladými občany, kteří odjíždějí do této části světa, stávají se teroristy, zabíjejí civilisty a potom se vracejí zpátky a my je máme znovu resocializovat. Myslíte si, že by bylo možné tomu nějak pomoci z celoevropské úrovně? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ehm, na jednu stranu byly zajímavé příspěvky našich pozvaných hostů, ale myslím, že ponechali stranou některé důležité otázky, protože toto nevzniklo jaksi z ničeho. A tady v podstatě se jedná o to, že celý ten střední východ byl úplně, řekněme, desfigurován těmi velkými konflikty, jako tomu bylo třeba v Iráku. A zároveň zase víme o tom, jakou moc nadobývá nyní Irán. Ano, hovoříte o tom, že se snaží i o demokracii. Naším hlavním partnerem je a Saudská Arabie, ale tam třeba například loni ještě stěli ženu, která byla obviněna z čarodějnictví. Ano, Tady máte pravdu, když říkáte ten rozkol mezi sunity a ostatními, politické problémy, imání, salafističtí, ty, ty zase platí Saudská Arabie. Pak Pražské jaro, tady zaznělo to, co, co stálo za to, co je zajímavé jen pro někoho, ale já bych byla rád, kdyby tu zazněly jiné aspekty o tom, praž, o tom arabském jaru. A co se týče pana zpravodaje, myslím si, že bychom neměli nějakým ideologickým způsobem hovořit, jak to vyřešit. Tady ano, jsou určité dopady, jaké to může mít na Syrii, ale je třeba pohovořit s vládou daného státu a vědět tedy, že pokud dojde k utišení zbraní, tak to je třeba prodiskutovat také s samotnou vládou dané země. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát a Nyní má slovo pan Smith za zelené. Děkuji mnohokrát a děkuji oběma hostům za velmi zajímavé prezentace, které dobře analyzovaly stávající situaci a její dosavadní vývoj. Nicméně náš výbor zajímá, jak se dostat do budoucnosti a jak Evropa může sehrávat svou roli. Já vím, že to je ještě na pozdější diskusi, ale přesto bych se zeptal pár otázek našich hostů. Jak jsou vnímány evropské státy v tomto regionu konkrétně? V Saudské Arábii, tam mám známe, takže to znám. Jak se lidé, nikoli režimy dívají na naše státy? V tom je rozdíl a ten je důležitý jestli se na nás nedívají jako na někoho, kdo napomáhá k potlačování lidských práv, lidských práv. Třeba v Bahrajnu jsme viděli velkou kritiku britské politiky. Říkali, že v Bahrajnu se situace nevyvíjí dostatečně rychle a Spojené království to ignoruje, čímž tomu napomáhá. Takže existuje rozdíl ve vnímání EU a členských států EU? Já si myslím, že Evropská unie velmi sehrává důležitou roli při vytváření občanské společnosti a prosazování lidských práv a školení novinářů eh, v nestranosti a svobodě, ale zajímalo by mě, jakou roli by mohla Evropská unie hrát konkrétně při posilování občanské společnosti, protože třeba v Tunisku jsme viděli, že to bylo následně základním kamenem pro širší svobody, než který jsme se mohli které jsme mohli očekávat. Nicméně v některých státech nejsme příliš zastoupeni a zajímalo by mě, jak by Evropská unie mohla pomoci posílit samotné národy v těchto zemích spíše než jejich režimy. Děkuji, nyní má slovo pan Castaldo. Ehm. Děkuji mnohokrát. A především chci poděkovat našim hostům za jejich vystoupení. Regionální přístup, ke kterému se připojí všechny zainteresované státy, včetně států zálivu, si myslíme, že je vhodný. A také souhlasím s tím, že je potřeba, abychom se zabývali každou zemí zvlášť, individuálně. Myslím si, že také musíme trochu zpytovat své vlastní svědomí. Evropská unie by mohla být dobrým zprostředkovatelem tím, že bude bojovat proti politizovanému islámu a tím, že tímto pomůže vytvářet otevřenější a inkluzivní společnost v těchto zemích. Mám pocit, že i my jsme občas podporovali politické strany, které nebyly s těmito hodnotami v souladu a v podstatě i na ně je potřeba dále působit. Že prostě není možné jenom podporovat eh, jedno se skupení, které následně změní rovnováhu v dané oblasti. Třeba když se podíváme na Tunisko, tak to můžeme tvrdit, že je náš velký úspěch. A vůbec není náhodou, že politizovaný islám byl velmi zapojen do přechodného období, takže vás jenom poprosím, abyste se vyjádřil i k tomuto aspektu. Nyní má slovo pan kolega Pancery, prosím. Děkuji. Já si myslím, že když se snažíme zmírňovat tyto konflikty, tak určitě děláme chválihodnou chválihodnou práci. Mám pár bodů. Za prvé, myslím si, že bychom se měli sami sebe zeptat, jestli k tomu chceme přistupovat z pohledu realpolitiky, k tomuto regionu. A jak budeme hodnotit situaci v terénu. Třeba co se Sýrie týče, tak by mě zajímalo, jestli bychom neměli více brát v úvahu možnost diskusí za sádem. Já si uvědomuji, že ta dohoda má být dokončena do konce června, ale zajímalo by mě, jestli by to nebyla vhodná chvíle na to, abychom brali v úvahu také eh, politickou situaci ve vztazích mezi regionálními velmocemi. A za druhé k Tunisku. Já jsem úplně přesvědčen, že že pozitivní zkušenost tam vznikla, je dobrá pro bezpečnost a stabilitu v celém regionu. Takže si myslím, že je potřeba do této země více investovat. A za třetí, zatím jsme úplně nehovořili o tématu nutnosti dosažení rovnováhy mezi aspekty bezpečnostní politiky a politiky lidských práv. Protože v tomto regionu jsou často lidská práva pošlapávána takže jak se prosím na to díváte? Nyní má slovo paní Fotiga. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a já bych ráda poděkovala oběma pánům za výborné prezentace. A ráda bych položila otázku oběma z vás. Znova se vracím k možnému uzavření dohody s Iránem a požádám vás, abyste si trochu rozmluvili o možných geopolitických a bezpečnostních dopadech v regionu, kterého se týká také tato dohoda. A nejde mě ani tak jenom o postoj Izraele, ale také nedávná jemenská situace a intervence vznikla kvůli tomu, že arabské státy měly obavu z rostoucí role Iránu v tomto regionu. Můžete se prosím k tomuto trochu více vyjádřit? Děkuji, nyní má slovo pan Nart. Děkuji. Máme určitý sklon k tomu vytvářet si naše samotné realita, reality, které neodpovídají realitě v terénu. Pokud hovoříme o Sýrii, tak tam je uh, naprosto nezměnitelná realita, která se mi nelíbí, ale je opravdová a to je režim Al-Asada. Pak je tu další takováto realita nezměnitelná, které jsou tedy složky působící v terénu, ty e, národní revoluční složky Sýrie, které jsou islamistické a spolupracují s Al-Khatalem Musulu a, a jeho frontou, která je vlastně aktivní složkou Al-Kaidy. A to se mi nelíbí, ale je to reálné. A, a takže tu máme takového jakéhosi ducha, což je koalice národních opozičních složek, což je zase takový opravdový komponent v terénu. A ať se nám to tedy líbí nebo nelíbí, tak e, tady se můžeme snažit tady nacházet určité laické pozice ale vlastně něco konkrétního, matatelného v terénu pro nás neexistuje. Za druhé, situace v Líbii. Tam hovoříme zase o nějakých eh, duších. Tady hovoříme o vládě Stripolisu, nicméně třetina území je otevřena veškerému druhu obchodování, vlivu, terorismu to je více než důležité a tam realita vlády Tobruku, ta se na, nazývá eh, koalice eh, ozbrojených složek, kterou vede Ali Aftr. A to má zase mnohem větší vliv než jakýkoliv člen vlády. A za třetí, eh, konflikt s Palestiny, jak se zdá, je naprosto méně cený, ale my víme, že je tam premiér, který tedy Eh, odmítl tu cestu přes eh, dohodu s Osla, tedy eh, dva samostatné státy. Co s tím tedy můžeme udělat? Zase je to významný ekonomický aspekt, ale jsou tu tedy také i podstatné další armádní záměry a je do toho zapojena Francie i Anglie. Děkuji, pan Šachal. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud se chceme posunout ku předu, tak si myslím, že bude potřeba být opatrný ke svém, ve svém přístupu a také říkat pravdu o arabském jaru a o rovnováze, kterou jsme později nastavili a která nebyla úplně spojena s arabským jarem. Tady myslím na Egypt a tady myslím na úspěch Tunizie, ale konec konců, co, Tunizie, eh, co Tunisko získalo z Arabského rada, mysl, jara. Myslím také na Syrii. Nesmíme také zapomínat na Turecko, na Saudskou Arábii a na jejich zapojení do těchto konfliktů. A pokud se chceme dopracovat k řešením, tak také musíme uznat, že by bylo dobré, eh, kdybychom měli eh, režim, který je laický, možná neúplně demokratický, tedy podle našich kritérií, ale přesto laický, který umožní mír, protože není mír priorita číslo jedna. Nepotřebujeme náboženské menšiny pro to, abychom vybudovali mír. Ano, zatím většina utlačuje menšinu a to znemožňuje mír, já mám pocit, že to jsou aspekty, na které se trošičku zapomnělo, zapomenulo v těch diplomatických prohlášeních a je mi to trochu líto. Děkuji a nyní má slovo paní Gomez. Ambassador Jenkins. Uh, pane um, mm, Je- um, mm, Jenkins řekl, eh, nebo mluvil o světě viděného z Riádu. Já bych chtěla říci, že mnoho jiných hlavních měst arabského světa eh, vnímají Riád jako zdroj mnoha problémů, například al qaida V roce 2001 a 2 eh, v Jakartě mnoho muslimů říkalo, že Eh, Riad je problém z důvodu financování al qaidy Takže eh, povaha moci, tedy Riádu. A moje otázka se týká obou řečníků. Vidíte Evropu nebo vidíte evropské mocnosti, které přispívají k deregulaci? Protože já nevidím Evropu. Já jsem viděla Evropu rozdělenou v Bagdádu, v roce 2003, nevidím Evropu, co se týče Syrie, co se týče Kurdu. nevidím vidím Evropu jako součást problému Libie. To není náboženská otázka. Eh, tam jsou eh, sunické. Eh, na jedné straně jsou sunické, na druhé šiitské mocnosti. Vidíte, Zda, že Evropa tedy přispívá k té regulaci nebo deregulaci, o které hovo, jste hovořil. Evropa, eh, mohla by se Evropa účastnit budování opatření na vytvoření důvěry v Saudské Arábii, v Iránu. A to, že se nic neděje, není důsledkem toho, že Evropa nepřispívá stabilizaci regionu i přes naše ambice? Děkuji paní Gomez, pan Bašir, máte slovo, prosím. Děkuji. Také já chci poděkovat panu Jenkinsovi, Siru Jenkinsovi a doktoru Gamálovi. Eh, jedna věc se stále opakuje a to je frustrace. Bylo řečeno, že Mnoho našich mladých lidí odcházejí na střední východ a účastní se e, zvěrstev Daish. Také bylo řečeno, e, že tedy ta Evropa riskuje při jednání s Iránem o e, ší, nešíření jaderných zbraní. Když i když byla chyba ta intervence v roce 2003, argumenty jako zbraně hromadného ničení, které se neobjevily. V roce 2001 jsme intervenovali v Afghánistánu, abychom se zbavili Talibánu. O 14 let později se nám mm, sotva podařilo se o tamto dostat sami. My mm, hledáme záminky k intervenci. Já jsem pro angažovanost těmito mm, státy, nevojenskou, ale spolupráci, abychom eh, eliminovali jejich frustraci. Mám na mysli větší demokracii, lidská práva v těchto zemích. Nemyslím, že se k ním můžeme obracet zády a kritizovat je. Musíme s ním přistupovat jako k našim sousedům, pomáhat jim v rozvoji, aby se jejich společnosti eh, byly reprezentativnější, více reprezentovali eh, svůj lid. Lidé, kteří jsou frustrovaní, se chovají, proti, jdou proti svým hm, státům a hm, jsou kritičtí vůči západu. Děkuji, pane Beši, pan Kran. Děkuji. Eh, také já chci poděkovat za příspěvky našich hostů. Také já chci říci, že samozřejmě chceme větší stabilitu ve světě, především na středním východě, kde čelíme řadě problémů. Také se musíme poučit z minulosti. Neměli bychom opakovat stejné chyby. A tady mm, mluvím o tom, že musíme podporovat demokracii a lidská práva, nesmíme tyto hodnoty obětovat e, myšlence krátkodobé stability. Druhá věc, kterou chci říci, je, že i když hrozí sektářské, rozšíření sektářského konfliktu, nezapomeňme ale, že jádrem jsou politické otázky a ta e, záminka sektářství je nebo používána k dosahování politických ambicí v různých zemích a regionu. Také hovořím s panem Sultánem, když hovořil o e, rozlišování v politice. My, my mm, jsme často líní v našich postojích. Je to komplexní region, jsou tam různé e, fáze rozvoje v různých zemích a proto je fér abychom řekli, že musíme diferencovat. Poslední věc. Irán, Saudská Arábie, Izrael, Palestina. To jsou skutečné problémy, které musíme řešit a proto EU musí sehrát konstruktivní, pozitivní aktivní roli. E, já souhlasím s kolegy, s tím, co hovořil pan Panzár, že musíme podporovat regionální koexistenci. Musíme se podívat na to, jaký tam jsou hráči a jak této mm, koexistence dosáhnout. A nyní znova paní Levary, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám jednu stručnou otázku. Já bych také chtěla poděkovat dvěma vystupujícím za velmi dobrý popis situace, ale takový konflikt, pokud trvá, něco stojí. A můžete nám prosím ze svých znalostí indikovat, z jakých zdrojů a odkud se financují tyto konflikty, tyto ta různá hnutí, sektářská hnutí, státy, které do toho vstupují přímo či nepřímo. Jedná se spíše o nestátní struktury, které do toho vstupují finančně. Jak a z jakých zdrojů, s jakými sítěmi? Děkuji. Děkuji a nyní poprosím dva odborníky, aby se pokusili obecně odpovědět, každý círka na pět minut. A potom nevím, jestli pan Pion chce odpovědět teď hned nebo potom. Potom, dobrá, tak pan Jenkins. Thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Ano, celou řadu věcí jsme tu nepokryli, protože jsme měli omezenou časovou lhutu. Bylo by to opravdu eh, složitý eh, komplexní obrázek, takže ještě jenom několik věcí kvůli té neúspěšné intervenci v Iráku. Takže to bylo v roce 2003, od té doby ale také celá řada věcí ještě nastala. Neuspěla tu celá řada prvků, provinční volby v roce 2001 a stejně tak výsledek věcí v roce 2010. Pokud tedy to chce, na to chceme nahlížet konzistentně, je tu celá řada prvků, celá řada situací. A my jsme ale neměli nějaký názor o tom, co tam bylo správně. A tak ono je to i u celé řady jiných věcí. Je třeba mít nějaký názor, nějaké procesy, výsledky, jaký je ten nejlepší výsledek, když se zaměřujete na něco. Hovoří se nyní o Iráku teď a říká se, mělo to být doděláno tak, ale nikdo takhle třeba nemluví u Sudánu, jenom říkají zpětně, ehm, prostě jak to mělo být v roce 2003, 2004, ale zase málo kdo má opravdové znalosti toho, jak je to, jak to vypadá v terénu. To je zase úloha těch diplomatických misí v daném regionu. Využívejte je, protože takto se dozvíte, co se v danou dobu na daném místě děje a pak je možné řádně naplánovat tu intervenci Irán a ta nukleární dohoda v regionu. Nemyslím si, že by taková dohoda to měla být. Není proto nějaká, nějaký rámec. Máme tu jenom takovou předběvnou Eh, dohodu, takže si nemyslím, že by se to všechno splnilo, ale i kdyby tomu tak bylo, tak zase úplně automaticky se znovu neobnoví nějaké neuklidní vztahy mezi Iránem a dalšími zeměmi v regionu. Irán prostě byl vždycky takový i navenek, tak, takovou hegemonii mocností, která to tak nějak vybalancuje. A vše, nyní je to ale v nerovnováze a z tohoto důvodu jsou všichni kolem velice nervózní. Takže samozřejmě i příklad tady toho vyjednávání s Iránem je velice důležitý, ale pak je tu zase celá řada dalších věcí, které je možné vykonávat i na národní úrovni. A to zmiňuji zase jakožto člověk, který má zkušenosti, byl ti velvyslancem a právě tito tyto prvky mohou přispět k zajištění národní bezpečnosti. Eh, mírový proces na středním východě, já jsem tam působil 10 let a mohu říci, že tady to mírové uspořádání mezi Izraelci a Palestinci, tady je třeba, aby se zejména dohodl Izrael a, a západní arabské země, protože palestinský stát zase Nevím, jak se toho dosáhneme, ono je to zase velice komplexní záležitost napojená na muslimizaci a podobně. Tady ale problém je, jak ta národní bezpečnostní politika bude prováděna. Pokud tedy na tom chcete nějakým způsobem zapracovat, je tu celá řada dalších věcí, prvků, které je třeba veřejně podporovat u palestinského státu, to, včetně tedy palestinského státu, ale třeba si uvědomit tedy ve, svět, eh, ve vztahu k dalším arabským státům, jak by toto řešení fungovalo. Dále, lidská práva. Musím říci, že se věci již hodně posunuly, je tam velký rozdíl, když to srovnáme s nějakými 90. lety. Třeba příklad Bahránu, což je místo, kde já žiji. A Často se na něj nahlíží až příliš eh, negativně a musím říci, že naše vláda eh, si, nebo aspoň postoj naší vlády je takový, že i situace v Bahránu se uh, zlepšuje. Ale pak situace například v Saudské Arábii, to je zase úplně něco jiného. Ten trest smrti v Saudské Arábii, to je věc, která by měla být předložena před soud. Často ty eh, samotné vlády toto jenom nějak navenek zmírňují. A pak jakou roli tady můžeme mít my, spíš jako takový nějaký moudrý poradce, který by jim mohl pomáhat. Pak otázka Tuniska, to je takový zajímavý příklad. Mm, co, co by tady mohlo fungovat a doufám, že opravdu bude, protože by to mohl být dobrý příklad pro region. To, že v Tunisku ten paradox je ten, pokud tedy příklad Tuniska bude fungovat, takže se tu podporuje ten občanský život. Takže Takže ještě předtím, než dosáhnete tedy liberalismu, musíte dospět k demokracii. No a za nějaké poslední čtyři roky tam dosáhli demokracie bez nějaké liberalizace. Takže to je takový paradox této země. Libie, zase to je stát, o kterém je třeba mít tedy nějaký názor. Tam proběhly dvoje parlamentní volby. Libie se k tomu tedy postavila jasně. Je důležité, aby vše proběhlo tedy sekulárně, protože lidé tam nevolili pro ty, kteří jim nabízeli odpověď a vyřešení prostřednictvím náboženství. No a tady se to tedy rozkolilo a pak tam může být takový problém. No ale my v Evropě opravdu potřebujeme mít na to jasný názor a potřebujeme i tak nějak předem tušit, jaký to může mít výsledek. A pak, co by tedy Evropa jako celek mohla udělat? Ta otázka financování, které přechází přes Evropu, to je velice zásadní. Myslím si, že v této věci toho příliš neděláme a měli bychom dělat mnohem víc. Děkuji vám a nyní pan Zoltán. I, I, I begin by... Děkuji. Nejprve začnu s Tuniskem a naváži na to, co říkal Sir Jenkins. Tunisku nešlo jenom o občanskou společnost, ale o sekulární občanskou společnost. V tom byl ten rozdíl. V Egyptě existovala občanská společnost, které ale dominoval, dominovaly islámské skupiny. Takže to byla vlastně náboženská občanská společnost. A v tom je ten velký rozdíl mezi Egyptem a Tuniskem. A proto jejich přechod je tak rozdílný. A já to říkám z toho důvodu, že pokud Evropa chce účinně zajistit konkrétní výsledky, nejenom tedy, aby byla vidět jakožto někdo zaangažovaný do politického procesu, tak tady vidí jeden určitý směr, který musí brát Evropa v úvahu. A to, že ne všichni političtí aktéři, kteří mají plná ústa demokracie, jsou demokraté. Ne všichni jsou si tady rovni. Musíme, se podí- musíme ověřit, do jaké míry to myslí s demokracií upřímně. Do jaké míry jsou v souladu ideály, které oni, ke kterým se hlásí a ke kterým se hlásíte vy a které chcete vidět v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Teď tím se dostávám k otázce vnímání Evropské unie na Blízkém východě. Já myslím, že frustraci cítí obě dvě strany. V celém tomto regionu se lidé cítí frustrovaní, protože nemají pocit, že Evropská unie je relevantní odpovědí na transformaci, kterou prochází tento region. A mám pocit, že stejná frustrace existuje i na straně evropské, když si čtu komentáře, když poslouchám politické a jiné představitele. Takže mám pocit, že existuje určité oboustranné zklamání s evropskou politikou. A následně znova vzniká otázka, jak Evropská unie může být účinnější v tomto regionu. A Jedna z připomínek, která tady padla, měla formu otázky, tedy jestli Evropa může uplatňovat real politiku na Blízkém východě. No to je velký problém. Já si myslím, že povaha Evropské unie jí to úplně neumožňuje, protože přece nejste Spojené státy. Jste organizací, která chce být takovou měkkou silou, která si vytvořila určitou zahraničně politickou tradici, ale pokud chcete být účinní, tak je potřeba najít nějakou novou rovnováhu, rovnováhu mezi ideály a zásadami evropské politiky eh, měkké síly především co se týče soustředění na demokracii a na lidská práva, to na straně jedné a na straně druhé ale také musí být braty v úvahu strategické zájmy Evropské unie na Blízkém východě. A to je rozhodnutí, které musí Evropská unie učinit. Já vím, že jak zde, tak i jinde v evropských institucích prostě máte své voliče nebo lidi, kterým jste odpovědní. Ale to je prostě otázka, kterou je potřeba řešit. A teď. Pokud takto znovu nastavíme rovnováhu mezi pragmatickou politikou a hodnotami, tak si myslím, že se vytvoří větší prostor pro řešení situace v Libii, v Sýrii. Prostě jenom tím, že budete mít dostatečnou odvahu po té, co se zamyslíte nad možnými výsledky a postavíte se na jednu stranu, protože to jsou konflikty mezi jednotlivými aktéry. A je velká otázka, jestli Evropská unie se může postavit na jednu stranu nebo na druhou. Zatím to nedělá. Teď tak jako nominálně v Libii a v Sýrii se na jednu stranu postavila, ale není to úplně účinné. A zajímalo by mě, jestli Evropská unie bude schopná třeba více posílit umírněné opoziční síly v Sýrii. A teď poslední věc, kterou jsem chtěl ještě v tuto chvíli zmínit, se týká politiky podmíněnosti. To je jedna z hlavních ingrediencí evropské politiky, nejenom v tomto regionu, ale také jinde. Ale má-li být politika podmíněnosti účinná, tak bude potřeba, abyste ji nastavili individuálně, stát podle státu. Tolik tedy mé doporučení mohu-li. A zůstanu ještě u politiky podmíněnosti. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom měli dobře nastavenou proporci na jednu stranu zdrojů, které jsme ochotní věnovat do těchto politik a krizových situací a to na jedné straně a podmínkami, které nastavujeme pro ty země na straně druhé. Děkuji. Já mám ještě jednu věc. Řada lidí, kteří dlouhodobě stojí, nebo řada faktorů, které stojí dlouhodobě za změnami v tomto regionu, jsou faktory ekonomické a diverzifikované liberální ekonomiky v tomto budou určitě sehrávat důležitou roli, proto potřebujeme roli žen. Ve Spojeném království je možná pro nás trochu těžší, nebo je možná trochu těžší pro ženy v Saudské Arabii, k nám přijet a studovat. Myslím si, že v každém případě je potřeba něco udělat pro vzdělávání žen. Nyní pan zpravodaj minutku. Děkuji mnohokrát. Já vím, že vždy panuje trochu frustrace u takovýchto témat, protože to je těžké, složité téma a máme akorát tak času na to, abychom se rozehřáli, ale v každém případě děkuji mnohokrát za tuto diskusi. Moc se mi líbila. Některá vaše vystoupení byla upřímná, přiznali jste, když jste nebyli ochotní, nebo schopni, pardon, odpovědět na otázku. Ano, má být předložena nová strategie ze strany vysoké představitelky. To je určitě důležité. Na druhou stranu je potřeba, aby Evropská unie nebyla rozdělena v této záležitosti, protože jinak by to nebylo k ničemu. A je potřeba, aby měla nějakou společnou pozici. Ale chci prostě připomenout, že od Evropy se mnohé očekává, my nesmíme zklamat. A mnozí řekli, že si uvědomujeme, že zatím naše úsilí nebylo dostatečné. Děkuji. Také vám děkuji, pane zpravodaji, a děkuji také dvěma vystupujícím, kteří se k nám připojili dnes odpoledne. Bylo to velice užitečné. V každém případě zohledníme vaše příspěvky. A je to navázáno i na další bod na našem pořadu jednání, a to přeskum evropské politiky sousedství protože se hodně očekává od Evropy jako od velkého globálního partnera. A myslím si, že určitě je ještě možné daleko zlepšit naši spolupráci s eh, tímto regionem. Takže vám děkuji a přejdeme hned k dalšímu bodu, tedy k přeskomu evropské politiky sousedství. A zpravodaj je pan Eduard Kukan, který nám předloží svůj pracovní dokument, který byl vypracován po posledním vystoupení pana komisaře Hana před několika týdny. Takže myslím, že dnes by měla proběhnout spíše první výměna názorů. Potom se bude dále pracovat na té zprávě s pozněvacími návrhy. A teď jenom všechny, kteří se chystají opustit tuto místnost, poprosit, aby tak učinili v tichosti, abychom mohli pokračovat hned v práci, protože máme plný program. Také poprosím kolegy, aby se nebavili mezi sebou a aby věnovali pozornost panu Kukanovi. Prosím. Shall I wait or shall I speak? Mám počkat nebo už mám začít? Dobře. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, um, jsme ve fázi, kdy po prvních diskusích v tomto výboru um, po výměně názorů experti a poslanci parlamentu připravili pracovní dokument o evropské politice sousedství. Tento pracovní dokument a diskuse ve výboru by měl být základem pro eh, přípravu návrhu zprávy. Mohu vám mohu stručně připomenout několik obecných bodů. Strategy in 2003. Když EU poprvé publikovala svoji strategii v roce 2003, tak očekávala, že ji budou sousedit stabilní demokracie. Mělo to podporovat ambice EU pomáhat sousedům, aby byli demokratičtější, prosperi, více prosperovali ale lépe se integrovali s Evropskou unii. Čím intenzivnější spolupráce, tím eh, větší závislost a mm, tím větší budou, by měly být šance eh, mírového eh, života v regionu. To byla logika naší Eh, politiky. Když se podíváme na situaci ve světě, většina zemí v našem sousedství jsou z různých důvodů ve stavu e, nestability, což je přesně v protikladu cílům, které jsme se stanovili pro naše sousedství. E, prosperující demokratické sousedství je stále naším cílem, ale máme méně zdrojů, abychom e, E, toho mohli dosáhnout ve stále nepřátelštějším prostředí. E, měkká, zvaná měkká síla EU byla podkopána ekonomickou krizí, která vyvolala krizi důvěry EU. A také způsobem, jaký jsme se chovali v našem sousedství. Proto bychom se měli vrátit k základům naší politiky sousedství ke vztahům, které by si EU přála mít se svými sousedy a nástroji, jaké má na, na dosažení těchto cílů. Je několik um, myšlenek této zprávě, které jsou začleněny také do toho pracovního dokumentu. Jednak, že politika sousedství by měla být vlastní samostatnou politikou. Dále potřebujeme zohlednit rozdíly mezi našimi partnery v našem sousedství je mnoho různých sousedů, nejenom geograficky, ale také věcně, eh, při co se týče implementace reform, kapacity, účastnice společného prostoru čtyř svobod. Za čtvrté, podpora demokracie a právního státu musí být jádrem naší politiky. Naše know-how je často lepší než peníze. Naše nabídka pro tento region musí být více cílená a musí být v kontextu regionu. Důraz na spolupráci s občanskou společností pro demokratickými skupinami musí jít rukou v ruce s posilováním kapacity státních institucí. EU by mělo prosazovat demokratická práva, a nepo, nepomáhat státům, institucím a režimům, které utlačují své občany a jejich základní práva. Musíme posílit bezpečnostní dimenzi této politiky. Jak víte, bezpečnost a stabilita jsou základem této politiky. Přesto z 16 zemí sousedství 11 je přímo postiženo eh, konflikty a EU čelí bezpečnostním výzvám jak e, z východu, jihu, e, západu. Za čtvrté, musíme vytvářet silná partnerství. Za tímto účelem by EU měl hledat partnery nejenom v regionu, ale musíme se také angažovat v e, širším sousedství s různými partnery a organizacemi EU by mělo mm, znovu se zhostit e, role lídra a stimulovat mezinárodní společenství k dosahování společných cílů v sousedství. Kromě toho musíme také stimulovat spolupráci regionu a regionální integraci. Co se týče uh, různých politik, tak politika sousedství musí být více politicky motivována. Musíme e, technický e, přístup doplnit politickým e, vedením. Bude čas na zvláštní vyslance pro jižní a východní sousedství, kteří budou spolupracovat s členskými státy a EU, aby lépe mohl vést politické a technické diskuse o, re- o regionu. Toto jsou některé tedy hlavní myšlenky té zprávy a byl bych velice vděčný, že za váš komentář, za vaše příspěvky. Konec konců se nacházíme ve fázi konsultací, tak abychom pokročili v přípravě vlastní zprávy. Jak víte, tak časový rámec se změnil Možná jste si všimli, že časová lhůta byla překročena, že budete informováni o přesné, přesně o novém časovém plánu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Kukanovi. Nyní budeme pokračovat. Dáme slovo nejprve stínovým zpravodajům mm, a pak dalším kolegům, kteří mají zájem. Jako první má slovo paní Gomez za SND. Já nejsem stínovou zpravodajkou, ale nahrazuji stínového zpravodaje. Já eh, chci eh, panu Kukanovi a kolegům pogratulovat k velice solidnímu textu. Hlavním signálem eh, je, že musíme tuto politiku eh, dělat efektivnější vzhledem k výzvám, jakým čelíme. Souhlasí s mnoha eh, body eh, pracovní zprávy pana Kukana, především ty tech, často technická, byrokratická povaha ENP, mm, a chybějící strategická vize, chybějící vazba na evropskou bezpečnostní strategii, zahraniční politika třetích zemí, sousedství, obrovský deficit viditelnosti a komunikace a otázka perspektivy členství. Souhlasí, že základní otázka je, že Eh, která musí být jádrem naší politiky, jsou naše hodnoty a principy, totiž demokracie. Ehm, vysoká představitelka Morgarine řekla na Radě bezpečnosti OSN, není stabilita bez demokracie, není bezpečnost bez lidských práv, stabilita versus demokracie versus lidská práva, to jsou falešná dilemata. Neměli bychom spadnout do této pasti. To musí být jasně uh, začleněno do politiky sousedství On doufá, že s právou pana Kukana tento parlament tento signál vyšle. Já bych jenom dodala, jako výsledek předcházejících diskusí, že musíme se podívat, jaké, v čem ENP selhala. A to bylo řečeno, že jsme se nechtěli stavět na ni, nějak, ničí stranu, a že musíme identifikovat výsledky, nikoli jenom procesy a pak se postavit na tu správnou stranu. Kde tedy můžeme dosáhnout změny, zlepšení? Samozřejmě ústřední otázka je Palestína. I když jsme identifikovali cíl, tak se nám nepodařilo zaujmout stanovisko a směřovat k tomuto cíli. A samozřejmě ENP v této fázi je o bezpečnosti našich vlastních občanů, nejenom řešení konfliktu v sousedství. To je klíčové pro bezpečnost našich vlastních občanů. Děkuji, paní Gomez. Vzhledem k velkému počtu řečníků, tak vás žádám, abyste se omezili na minutu a půl. Pan Ausevičus, prosím. Děkuji. Já chci pogratulovat panu Kukanovi za vynikající zprávu, o které teď jednáme. Je to skutečně vynikající východisko pro e, debatu o této důležitém, o tomto důležitém problému. Ten dokument samotný Um, přináší hodně zajímavých myšlenek k dalším úvaze. Nová situace na hranicích Evropské unie, správně řekl kolega Kukan, um, nás nutí vrátit se na začátek. A to je princip pomoci sousedství Evropské unie, zachovat stabilitu, dát příležitost zemím, aby mohli nadále budovat své státy, protože mnohé, eh, mnohé těch, z těchto zemí nemají základní státní instituce, a konsolidovat demokracii a právní stát skutečně musíme uznat, že v posledních letech jsme byli svědky určité soutěže nebo boj o, eh, řekněme, duše těchto zemí, jako sousedy našich sousedé našich sousedů, to pak vnímali jako pozvánku k tomu, aby se ucházeli, jak si bojovali o země v sousedství. To není nutně princip, který, eh, kterému se hlásíme, ale někteří sousedé našich sousedů to vnímají jako princip politiky. Asi bychom to, mm, to měli změnit v tom dokumentu. Eh, z hlediska bychom měli udělat všechno pro rozšiřování spolupráce s občanskou společností těch sousedů, s kterými se zabýváme. So, občanská společnost může přispět ke změnám v těch zemích a proto bych kladl větší důraz na občanskou společnosti a na to, že budeme muset hledat tedy politické linie, které bychom mohli sledovat. Byli jsme svědky úspěchů v případech, kdy jsme otevřeli evropské programy našim sousedům. V tom musíme pokračovat. A na závěr komunikační informační politika. Já bych chtěl klást větší důraz na komunikaci. Musíme těmto zemím pomáhat komunikovat o změnách a je to také naše politická linie vůči těmto zemím. Uh, I apologize to Mr. Jurek. Děkuji, Petre, si omlouvám se panu Jurkovi. A měl jste, jste stínový zpravodaj, takže jste měl dostat slovo první. Omlouvám se. Děkuji, vůbec to nevadí. Mám pár, těch, pár krátkých připomínek k tomuto dokumentu. Především za něj děkuji, protože je to důležitý příspěvek do této diskuse a chtěl jsem podpořit především šestou část tohoto dokumentu, která upozorňuje na bezpečnostní aspekt politiky bezpečnosti. Situace je nová a nesmíme zapomínat na to, že bezpečnost Ukrajiny a Gruzie má okamžitý dopad na naši bezpečnost, takže politika sousedství toto musí brát v úvahu. A nyní druhá věc. V tomto dokumentu bychom měli znova vytvořit rovnovážnost politiky sousedství. Středozemí bude vždy naším sousedstvím. Budou tam země, které budou vždy s našimi partnery politickými, ale východní Evropa je přece jenom Evropa a bude Evropou a musíme spolupracovat se zeměmi, které musí mít otevřenou evropskou perspektivu. Takže když hovoříme s Gruzí nebo s Ukrajinou, tak bychom to měli vždycky zdůrazňovat. A teď třetí otázka je, jak se budou tyto věci promítat do nákladů na politiku sousedství, protože zatím jsme do Středomoří vždy investovali daleko více než do spolupráce se zeměmi východní Evropy a myslím, že by to mělo být naopak. A nebo při nejmenším vyváženě. A další věc, vztah s občanskou společností. O tom hovořil jeden z předřečníků. Východoevropské země stále trpí důsledky desetiletí komunismu. Jsou to země, které pošlapávali občanská práva, kde někteří byli méně než občané a prostě je potřeba, aby se od toho osvobodili, protože to je vidět ve struktuře jejich ekonomiky, je to vidět ve sdělovacích prostředcích. To jsou věci, které musíme sledovat. A musíme také podporovat emancipaci občanské společnosti, protože postkomunismus to se nedá vyřešit jedněma volbama. Na tom je potřeba pracovat celá desetiletí. A teď ještě další záležitost. Neměli bychom zapomínat ani na sousedství na jihu. Tady si myslím, že je potřeba opravdu diferencovat. Blízké vztahy s Libanonem, ten má za sebou velké trauma, ale vyvíjí se a Libanonu se nedostává dostatečné pomoci třeba co se týče eh, starání se o utečence, o uprchlíky. Tam musí opravdu investovat daleko více než jiné země. A kromě toho je potřeba spolupracovat se zeměmi, které mají mírovou zahraniční politiku. Konkrétně mám na mysli Egypt a Jordánsko. Ale také Maroko samozřejmě. Jsou to země, které chtějí a garantují sociální mír všem komunitám a umožňují také rozvoj křesťanských komunit. Myslím, že to jsou kritéria, které bychom měli brát v úvahu. Děkuji, pan Kouzo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím hovořit stročně. V tomto dokumentu nás nepokuje ta egocentrická vize, i když je to jasná zmínka, že uh, je třeba několik těch prvků tu změnit, je to opodstatněné. Zasloužila by si Evropská unie takový autokritický přístup. A je tu určitý přístup pobídek, ale tady vidíme takový dvojí metr, že budeme platit nějakým servilním státům spíše, než tu mít opravdovou spolupráci. Zdá se, že tedy se snažíme o zajištění energetické bezpečnosti a to bychom měli říkat jasně, ne nějakým eufemistickým způsobem. Problémem je destabilizace, zejména jižního sousedství, ale ne hovoří se o tom, kdo způsobil tu nestabilitu, zase nám tu něco chybí. Nás to velice znepokuje, protože já jako Španěl třeba zabývám problémem Maroka. Maroko je hlavním příjemce fondu Evropské sousedské politiky obdrží nějakých 16 milionů eur až do roku 2017 na základní služby, na posílení právu eh, státního eh, právního státu a Maroko tedy eh, musíme říct, že třeba má nějakých 30 až 50 populace analfabetu, ale je to velice bohatá země a za posledních několik let také hodně obdrželi i z ekonomických přínosů, ale pak je tam stále nedořešený problém té západosaharské komunity. Například ta okupace eh, západosaharského území tu přece neuznává žádný demokratický stát a my musíme děl, eh, dělat to, co říká OSN, tedy skoncovat s kolonizací západní Sahary. My jako GUE jsme hodně kritizovali eh, politiku sousedství. Je třeba, aby to byly jasné rámce, aby se plnily mezinárodní, plnila mezinárodní pravidla, aby se vyřešily interní problémy, ale samozřejmě zachovala svrchovanost. Ano, jasně hovoříme o podpoře eh, energetické bezpečnosti ale je třeba také skoncovat s nějakými náboženskými eh, konflikty, vyřešit situaci v, zál, v zálivu, protože tam panuje velká nestabilita problémy s islámským státům. Pro nás nejdůležitější asi západní Sahara a také eh, situace Izraele. A pak ještě další věci. Kritizujeme v rámci evropské politiky sousedství tu rozlišnou nesymetrii protože víme, že by se toto mělo proměnit spíše na opravdovou strategii, která by bojovala proti chudobě, ale tím, že by se podporovala zaměstnanost. Děkuji panu Kouzovi. Alde má dva stínové zpravodaje, takže v první řadě pan Nart, prosím. Děkuji. Hovoří se tu o něčem, s čím souhlasí, tedy rovnováha politik pro eh, východ a pro jih. A prvním druhem rovnováhy je finanční otaz. A všem nemá smysl, aby dvě třetiny podpory, kterou poskytuje Evropská unie směřovala na východ. A co se týče jihu, tak tady budou naprosto obrovské problémy humanitární, společenské, ekonomické, které jsou mnohem zásadnější než ty na východě. Takže tam směřuje jenom ta směšná třetí, třetina. To je opravdu egocentrická evropská politika. Vždyť strategický jich je velkou hrozbou. Je to eh, taková výbušná zóna a ze strategického zájmu je pro nás velice důležité, takže logicky by to mělo být alespoň 50 na 50 To za prvé. Za druhé, e, často si pleteme naše přání s realitou. Nemá smysl, abychom tu zvažovali něco, jako kdyby existovalo existoval opravdový demokratický impuls pro Moldávii, pro Ukrajinu, ale když se podíváme na výsledky voleb, i přes nějaké vnišování Evropské unie, odhlasování dohody o přidružení v krátké době před volbami, což v podstatě se asi musí nazvat nějaký demokratický proces s pobídkami, pak existuje druhá možnost a to je takový určitý nátlak dosažení výsledku. Tady výsledkem bylo to, že 52% voličů na Ukrajině a 55% v Moldavsku a z nich tedy polovina byla proti vstupu do EU, podobně tedy i v Moldavsku. Takže proč to nepojmenujeme jasně a nehovoříme o tom, že tedy vlády oligarchů post, eh, sovětského svazu, jako je to na Ukrajině, takže si neustále měníme naše sny s realitou a politika by se měla prostě zakládat na realitě a ne jen na přáních. Děkuji, pane Narte a pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě poblahopřát panu Kukanovi za jeho pracovní dokument. V mnohých bodech souhlasím Mám tu některé návrhy na změny, ale obecně si myslím, že je to dobrý základ pro práci. Myslím si, že politika sousedství by měla být kompromisní politikou mezi Evropskou unii a jejím sousedy ve krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Situace se vyvíjí a pokud chceme být globálním aktérem, tak musíme být i regionálním aktérem a navíc máme i mandát podle článku 8 Evropské smlouvy, kde se hovoří o podpoře v eh, sousedské politice a jsme si čím dál víc blížej než kdy jindy. Samozřejmě zažíváme složité doby, jak co se týče směrem k jihu, tak na východ. Měli bychom mít opravdu řádnou politiku sousedství, která by se odlišovala od těch eh, ostatních. Tady souhlasím s panem Kukanem, je třeba diferencovat také nestejně nahlížet na země, které procházejí reformou, jako je Maroko a Libii, kde nejsou instituce, protože každá země má své instituce, své potřeby a svá specifika a je třeba hledat nějaké společné zájmy, brát toto vše v potaz, ale zároveň nezapomínat na naše humanitární a jiné hodnoty podle zase článku 8. A nepotřebujeme jenom dohody o volné obchodní výměně, potřebujeme vyřešit celou řadu jiných otázek, migrace, eh, energetická bezpečnost, obecná bezpečnost, ale tedy zejména ta energetika. Nás znepokoje energetická diverzifikace, takže nesmíme zapomínat na ten energetický potenciál zemí jižního sousedství a pak samotný Egypt. A dnes v Barceloně se setkali eh, ministři zahraničních věcí právě s eh, protěžky z jižní oblasti a myslím si, že je velice důležité si naslech, vyslechnout jejich zájmy a snažit se hledat nějaká společná opatření. To je vše. Já doufám, že toto setkání, které probíhá dnes v Barceloně, bude pokračovat ještě mnoha dalšími. Děkuji vám. Děkuji, paní Piri. Děkuji. Děkuji také blahopřeji k prvnímu pracovnímu dokumentu panu poslanci Kulkanovi. Myslím si, že to bude dobrým základem pro zprávu. Když se podíváme na posledních deset let, tak eh, nedošlo úplně k vývoji, které jsme očekávali. Ano, po arabském jaru následovala krvavá transformace a na východě jsme zase viděli plnou konfrontaci se sousedy našich sousedů a zdá se, že ve třech zemích, které podepsaly asociační dohody, dochází k pomalému vývoji. Když se hovoří o nadcházejícím summitu v Rize, tak se často hovoří o a, summitu o přežití. A já bych panu zpravodaji ráda předložila několik myšlenek. Myslím si, že ta zpráva by se měla zabývat několika věcmi. Za prvé, nepřistupujme k těmto hrozbám naivně především vzhledem k eh, událostem minulého roku. A potom je tam další věc, která mi zatím ve zprávě chybí, a to dlouhodobé angažmá. Protože viděli jsme, co se stalo na východě v roce 2004-2005. Skončí revoluce, vypnou se kamery, nikdo nedává pozor a deset let platíme za to. Totež na jihu. Viděli jsme arabské jaro v roce 2011, za chvíli ztratíme zájem, odletíme a vrátíme se jenom když uvidíme skutečné bezpečnostní hrozby a bujení islámského státu v regionu. A v neposlední řadě řada kolegů si položila otázku, jak neobětovat své hodnoty geopolitické situaci. Ano, podepsali jsme asociační dohodu se třemi zeměmi na východě, ale měli bychom být především kritičtí, pokud se reformy nevyvíjí dostatečně rychle. A poslední připomínka, pane předsedo. Zásada více za více by se měla uplatňovat a měla by být jasně navázána na hodnoty Evropské unie. Tolik můj příspěvek. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Kristian Preda, koordinátor EPP, má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Možná na samý začátek chci poděkovat kolegům za výbor, kolegovi za výborný pracovní dokument, který má výhodu v tom, že na jednu stranu uh, vymezuje limity problému politiky sousedství a na druhou stranu ukazuje, jak tyto limity případně překonat. A v tomto, při tomto zamýšlení bychom neměli zapomínat na několik věcí. Za prvé, diferenciace. O to, myslím, Eduard Kukan hovořil dobře. Je totiž potřeba, aby politika sousedství měla flexibilní nástroje. Uvědomujeme si to především během posledních pár let po volbách na jihu a na východě, že východ není jich a jich není východ. A že prostě je potřeba rozlišovat i v rámci těchto velkých sousedství a mezi nimi a nastavit si nástroje tak, abychom se mohli zblížit zemím, které si vedou, na, které si vedou lépe. A potom další důležitá věc, propojení politiky sousedství a zahraniční politiky. Tady si myslím, že je důležité propojit opatření v těchto dvou oblastech politiky, Především berou v úvahu faktor, který se poslední roky ukazuje velmi výrazně, a to vliv Ruska. To je klíčový prvek. Rusko už asi není úplně strategický partner a je potřeba se podívat na to, jak propojit politiku sousedství s vnější politikou, berouc v úvahu tuto ztrátu strategického partnerství s Ruskem. A nakonec Nakonec si myslím, že je potřeba, abychom v politice sousedství zůstávali věrní svým hodnotám. Demokracie, lidská práva, svoboda myšlenek, svoboda združování a podobně a podobně. To je prostě evropské důležité specifikum. A nakonec chci říci, že jsem si velmi dobře všiml návrhu Eduarda Kukana změnit název této politiky, tak by mě zajímalo, jestli má nějaký konkrétní nápad, jak by se tomu dalo říkat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Predo. A nyní má slovo pan Boštinar, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já vítám pracovní dokument, který připravil vážený pan kolega Kukan, protože ukazuje, jak dramatická je potřeba přehodnotit politiku sousedství, přeskoumat ji, když se podíváme na dramatickou krizi ve vztazích se svým velkým partnerem, který býval naším partnerem strategickým, tedy s Ruskem. A má to dopad nejenom na Ukrajinu, ale na celou střední a východní Evropu. Potom krize na jihu. A islamský stát, nestabilita, fundamentalismus. Tady je opravdu potřeba podtrhnout bezpečnostní aspekty. To za prvé. A za druhé, bezpečnostní aspekty nemůžeme brát v úvahu jenom v souvislosti s našimi zdroje, ale musíme své zdroje koordinovat s NATEM a dalšími strategickými partnery jako konat společně. A za druhé, si myslím, že je potřeba znova potvrdit to, co parlament už velmi dlouho říká, a to, že je potřeba koordinovat bezpečnostní, obranou a zahraniční politiku s politikou energetickou. Beruc v úvahu, že většina energie dovážené do Evropy pochází právě z regionu politiky sousedství, takže z toho důvodu je nezbytné tyto politiky koordinovat. A za třetí si myslím, že je potřeba zmínit novou záležitost kybernetické bezpečnosti, nebo novou. Dnes se stává velkým problémem pro členské státy NATO a EU, a to už vůbec nehovořím o státech, které nejsou ani v EU, ani v NATO a spadají do politiky sousedství. A za čtvrté si myslím, že by bylo dobré zamyslet se nad možností připravit balíček boje proti toxické ruské propagandě, která má vliv nejenom na příslušné členské státy EU, ale také na země v politice sousedství. Máme eh, třeba satelitní televizi Russia Today. Vidíme přímé financování politickými stranami a sofistikované a hybridní řešení, která jsou někde na pomezi médií a eh, občanské společnosti. A navíc si myslím, že je také potřeba koordinace úsilí s členy NATO. A tady mě inspiruje obranný pakt na severu Evropy, kde členové NATO a nečlenové NATO, kteří jsou v EU, se rozhodli, že budou společně eh, postupovat proti ruské agresi. Alex Holte, prosím. Děkuji. Pane předsedo, tento pracovní dokument zmiňuje klíčové aspekty evropské eh, politiky a já chci poděkovat panu Kukanovi za velice profesionální dokument. V našem sousedství se situace dramaticky změnila a ne k lepšímu. V posledních letech jsme vždy vítali demokratické změny a zlepšení a zdůrazňovali problémy e, dlouhodobé transformace. Nyní však čelíme terorismu, občanským válkám a tak dále a to dává naši strategii do nového kontextu. Já vítám e, ambici Evropské komise znovu posoudit tuto politiku sousedství protože situace je taková, že musíme být jednotnější, musíme být více strategicky orientovaní a potřebujeme e, kontinuálnější přístup ze strany Evropské unie. Jsem přesvědčen, že nová politika sousedství bude úspěšná jenom když až bude kredibilní a bude kredibilní jenom pokud ji budeme efektivně sledovat. Vítám snahu o demokratizaci, právní stát a rozvoj institucí v těchto zemích, avšak měli bychom také zdůrazňovat v tomto dokumentu, že dobrá vláda, dobrá zpráva věcí veřejných je nutnost. Bez toho nemůže být žádná transformace úspěšná. Nedí nám slovo paní Mile. Děkuji, děkuji panu Kukanovi za jeho zprávu ENP eh, e může být úspěšná pouze jako seriózní angažovanost členských států. Já chci říct dvě věci. Jedna je lepší koordinace s členskými státy je potřeba pro efektivní využívání NI. Jeden z velkých problémů je, že máme členské státy, které dělají bilaterální politiky, které nejsou v souladu s ENP. A to je skutečně eh, nezdravá situace. Je eh, proto nutné, aby byla schoda na dlouhodobých i krátkodobých cílech. A tady musíme hledat způsoby, jak eh, podporovat intra-EU koordinaci. A musíme se Eh, mm, podívat na sdílení a sběr informací společné, to by zvýšilo efektivitu a také vedlo ke společnému chápání situace. Druhá věc v konsultaci se zeměmi jižního sousedství my potřebujeme skutečné konzultace se sousedními zeměmi. Abychom toho dosáhli, musí se toho účastnit všichni hlavní hráči a i v případě Tuniska je několik stran z mm, členské společnosti, kteří mají pocit, že jsou vyloučeni, takže pokud máme, pokud dosáhnout výsledku, musíme zajistit, abychom mm, do toho začlenili současné i budoucí partnery. Děkuji paní Gil, pan Gale. Děkuji. Nejprve chci poděkovat panu Kukanovi za jeho velice kvalitní pracovní dokument, jak už bylo řečeno. Máme dvě kategorie. Máme sousedy v Evropě a sousedy Evropy. A e, je důležité, abychom každou zemi vnímali individuálně. Například směrem na jich můžeme nabídnout hodně, mnohem víc, než jsme to do, dělali do posud. A když se podíváme na to, tak eh, od roku 96 před jsme dohodli s Tureckem celní unii. Proč by to nemohlo za určitých předpokladů fungovat s Tuniskem, Marokem? Nebo když by byla mírová smlouva s Izraelem a Palestinou, nemohlo by toto být nástroj? Nebo e, takzvaný Evropský hospodářský prostor US, e, plus, tedy individuálně, že to bylo, by to mělo odpovídat na možnosti možnosti dané země nebo spolupráce Europolu a dalších institucí, to je možné na jich stejně jako na východ, i když není perspektiva vstupu. Mnoho reformních nástrojů, které známe z přístupových procesů, používat i v sousedství, kde jde o reformy, třeba celní zprávy, ochrany hranic, reformy, daňové zprávy, to je všechno to tež. To jsou zkušenosti, které můžeme poskytnout jihu. A na východ, tam bychom měli mít flexibilitu nic nevylučovat. Článek 49 eh, říká, že každá evropská země má v principu perspektivu vstupu a tyto země jsou již tím vázány. Měli bychom se také konkrétně podívat, co bychom těm zemím mohli potenciálně také nabídnout. Děkuji kolegovi Gál a pan Fleckenstein má slovo, prosím. Než eh, zapomenu, tak také chci poděkovat panu Kukanovi. Nezávisle na tom mám jednu věc, kterou chci doplnit. Musíme si rozmyslet, jak v rámci této politiky sousedství bychom také Euronest neměli eh, podrobit kritickému zhodnocení. Kdo byl v Jerevanu i předtím, tak ví, eh, nebo zná dobrou vůli tě, této instituce, ale také ví, jak je obtížné u takto rozličných zájmů vůči EU eh, najít společného jmenovatele a udělat něco udržitelného. Musíme se zamyslet nad Euronest, jak to tedy efektivněji a lépe organizovat. Děkuji. Nyní dám slovo zástupci komise pan Mordy. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji panu Kukanovi za dokument, který je významným přispěním do konzultačního procesu, který jakožto Evropská komise společně s Evropskou službou jsme zavedli 4. března, abychom dali dohromady všechny aktéry od občanských společností, podnikatelů, a zástupců jednotlivých zemích a zjistili tedy, jaký druh té evropské politice jim pomůže dát tu správnou perspektivu. Je na několik eh, bodů, které vyvstaly tady z rozpravy. Právě v tuto dobu komisar Hahn a také paní Mogherini společně se Španělskem a, a Lotyšskem právě tedy řídí zasedání s partnerskými státy v Barceloně. Toto setkání v Barceloně je první multilaterální konzultaci v rámci revizního procesu ENP. Dále bude následovat zasedání 20. dubna ministru zahraničních věcí a pak summit v květnu. Pan Kukan zmínil důležitou věc, tedy že tu hovoříme o sousedech v plurálu, ne v jednotném čísle, takže to je tedy ten důležitý moment, který určitě by měl zejít také i z toho samotného revizního procesu ENP. Nebudu hovořit do podrobností, protože tu mnohé věci e, zazněly, jenom několik takových klíčových bodů z toho našeho březnového sdělení. Tedy diferenciace, to je zásadní prvek, máme tu některé partnery, kteří si přejí blížší integraci s námi, a my se musíme zamyslet nad tím, jaké další kroky jsou možné. Pak jsou tu jiní partneři, kteří si přejí jiný druh partnerství, takže zase se musíme zamyslet nad tím zase, jak se vypořádat, eh, je s jakým formátem, jakého formátu. To, co řekla paní Pirin, k tomu, tedy jak spolupracovat s našimi sousedy, a jak oni by mohli být přítomní v Evropské unii. Jsou tu určité společné výzvy, kterým čelíme terorismus, migrace, energetické nedostatky a to další věci, ve kterých musíme přistupovat individuálně, Sahel v Africe, otázky zálivu. A evropská politika sousedství je důležitá nicméně málo kdy bere v potaz samotné aspirace našich partnerských zemí a proto musíme využít tohoto konzultačního procesu a vytvořit tady to opravdové vnímání, to přivlastnění si tohoto procesu i ze strany našich partnerů. Co se týče dalších kroků, my už spolupracujeme s našimi odvětovými ředitelstvími v komisi a stejně tak i s externí službou, abychom opravdu prohloubili tu analýzu, co vše ještě můžeme udělat, jak eh, daleko je můžeme zajít eh, ve vztahu k dané zemi. Ještě bych chtěl říci eh, ohledně konkrétně Tuniska, byly tu určité obavy. Někteří partneři třeba se cítí tak nějak vyloučení, ale my máme v terénu naše delegace a je tedy důležité právě, aby i tam naši zástupci konzultovali naše partnery, hovořili a vytvářeli ty správné cesty, jak tedy kráčet společně vpřed. Pak ty konzultace budou probíhat do konce června a doufáme, že tu budeme mít tedy návrhy na revidovanou sousedskou politiku někdy na podzim. A v tomto kontextu příspění parlamentu bude opravdu hodnotným přispěním a, a doufám tedy, že se to panu Kukanovi e, plně podaří. Děkuji zástupci komise, že nám pohovořil o stanovisku komise. Ještě předtím, než pře dám slovo panu Kukanovi, tak několik e, připomínek. Pro ty z vás, kteří máte na návrhy, tak lhůta je 6. května. To znamená, máte ještě nějaké tři týdny předkládání pozměňovacích návrhů. Dále ještě k, eh, k podstatě toho pracovního dokumentu pana Kokana, myslím, že šel správným směrem a snažil se tedy více objasnit to, kdo tu má tu perspektivu členství a kdo ne. To možná zase může způsobit eh, i určité. Ehm, je třeba tedy hovořit jasně, abychom neodebírali na kredibilitě eh, sousední politice Nezmiňuji tu ale určité prvky, například Euronest, ani ta Eurostředomorská parlamentní eh, sněmovna a celá řada práce, kterou činíme v různých jiných delegacích. Myslím si, že toto posílení té naší politiky by mělo být obsaženo v našem vlastním stanovisku. A pak ještě, co řekl pan Preda, ohledně jména, ta myšlenka je hezká, ale ta zkratka je trošku složitá, je tam příliš mnoho slov, takže možná bychom mohli přijít s něčím přitažlivějším, to by mohlo být zajímavější pro nás všechny. A nyní, Eduarde, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jen velice stručně, já bych chtěl v první řadě poděkovat všem kolegům za jejich přispění, za a jejich pozitivní myšlení, co se týče budoucí přípravy této zprávy. Velice z toho cením. Nechci reagovat úplně na vše, takže několik poznámek k těm, kteří zmínili konkrétní body. K panu Nartovi říkal, že by měla být rovnováha mezi tou jižní a východní dimenzí. Ano, Samozřejmě, máte pravdu. Problémem je ale je to slovo rovnováha, zda je stejně vnímána a rozuměna i ze strany východních partnerů a jižních partnerů. Ta myšlenka je správná. Nevím, zda by to mělo být 50 na 50 to rozdělení, ale ta myšlenka rovnováhy by tam samozřejmě měla být. Je to důležité. Panu Monovi Naprosto souhlasím, a je to zmíněno i v pracovním dokumentu, že politika rozšíření a politika sousedství by neměla být směšována. Každá z nich je samostatnou politikou. K tomu, co řekla paní Piri, také velice souhlasím, že by to mělo být dlouhodobé eh, zapojení, angažma, ale také co by mělo být zahrnuto ve zprávě, že bychom měli mít ty nástroje, které by měly okamžitějším způsobem reagovat na rychle se měnící vývoj protože v budoucnosti k tomu již došlo, věci se vyvíjely rychle, ale my jsme v našich reakcích byli pomalí. A pak ten princip více za více by tam měl být obsažen. Co se týče jména, no já ještě nemám to úplné jméno, Um, samozřejmě jakékoliv rozumná označení jsou vítána, ale pane předsedo, asi bude složité zavádět novou zkratku, ale měli bychom se snažit eh, najít něco, v čem by se tedy odrážel tento a tato situace. Takový nový přístup by byl dobrý. A také souhlasím s tím, co řekl Andrej Plenkovič, že bychom možná měli více hovořit o Euronestu a o všech dalších našich aktivitách a různých fórech. Ještě jednou vám děkuji. Já vám děkuji, Eduarde, děkuji všem, kteří se zúčastnili této výměny názoru o pracovním dokumentu, o revidované evropské politice sousedství. A nyní další bod, máme mírné spoždění a nyní bod číslo 6 a to je zpráva o pokroku Albánie za rok 2014. To je tedy druhé kolo této země, která je zahrnuta do politiky rozšiřování. Ehm, na konci dubna by se to mělo objevit v plénu. Naším zpravodajem je kolega Knuk Fleckenstein za SND Máme tu téměř 200 pozměvacích návrhů v této zprávě a samozřejmě intenzivní práce probíhala i mezi stínovými zpravodaji a máme tu 16 kompromisů na dnešním pracovním dokumentu. Jedná se o významný moment Albánie, která má kandidátský status a přeje si tedy pokročit dál i když jsou tu ještě otevřené otázky, které jsou zejména napojeny na kvalitu a modalitu opozičního vládního dialogu a také narůstající politické polarizace, pak role eh, eh, státní nebo politické zprávy a dalších věcí jako organizovaný zločin, eh, korupce a podobně. A já bych tedy nyní předal slovo panu Frankensteinovi, aby nám vysvětlil ty hlavní linie zprávy a stejně tak kompromisu a pak budeme tedy postupovat běžným způsobem, pohovoří Václavé a další. Máte slovo, kolego. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych eh, na úvod řekl čtyři krátké připomínky. Za prvé, angažovanost polibánských politiků vůči vstupu do EU je samozřejmě věc, kterou můžeme jenom přivítat. Chci jasně říci, eh, že um, ani uh, že to, že, že to není mm, nástroj albánské opozice a to říkám na úvod proto, že mm, to je potřeba také z důvodu časových eh, omezení, které máme, není možné všechno, co se stalo v posledních dnech, tedy znovu eh, opakovat. Ne každé, ne každá mm, zločinecká historie, kterou není možné ověřit, pak už vůbec ne, ani ne každé stanovisko eh, k interview albánského premiéra, které nebylo užitečné, jak jsme všichni mm, museli konstatovat. Já jsem měl ve čtvrtek příležitost to s ním projednat a jistě to bude možné udělat i mm, jménem jiných frakcí. Zde v zahraničním výboru už vedeme druhou rozpravu k tomuto návrhu a proto budu stručný a budu se držet toho, co se stalo. Máme eh, 192 pozměňovacích návrhů mezidobí proběhla návštěva e, e, asociačního výboru EU Albánie, tedy setkání tohoto výboru. Většina pozměňovacích návrhů e, je tedy buď se souhlasem, a nebo je začleněno do některého z těchto kompromisů. Šlo v první řadě o takzvané klíčové priority, reforma veřejné zprávy, justice, boj proti korupci, organizované kriminalitě, posilování západních svobod. Tyto reformní priority, která komise i Rada ministrů Albánie společně tedy stanovily, tady jde o realizaci, tedy eh, tu eh, realizaci dostat tak daleko, aby mohla začít jednání o vstupu. Ehm, chci poděkovat spolupracovníkům za jejich práci a na základě těch kompromisů, které jsme dosáhli, je vidět, že jsme v podstatě si stáli poměrně dost blízko, především v těch důležitých bodech. Některé návrhy jsem nemohl uh, zohlednit všechny které, ty, které se dívají zpátky a chtějí vstup eh, nebo ten status um, kandidátské země vrátit zpátky, tedy nebo nepracovat směrem k um, tomu, aby jednom hodně došlo k výraznému pokroku. Uh, před komunálními volbami v eh, Albánii se ukázalo, jak důležitý je konstruktivní politický dialog a také spravedlivá politická soutěž o nejlepší myšlenky a koncepce a účinná spolupráce mezi všemi politickými stranami ve vládě nebo v opozici je také důležitá, aby se podařilo albánskou demokracii, ekonomiku, společnost udržitelně reformovat. Dlouhodobý úspěch reform se bude měřit podle toho, zda pozitivní změny pro každého občana té země jsou citelné v každodenním životě. E, počítají se pokroky, které e, slouží ke spokojenosti občanů a země a nikoli evropských poslanců. Mně se podařilo, mm, doufám, tou mm, zprávou Eh, vyjmenovat hlavní výzvy z hlediska Evropského parlamentu a současně také zbudit odvahu, že budou tyto výzvy překonány. Já vidím eh, šance Albánie. Eh, pokud budou takto pokračovat dál, tak by se mělo začít vyjednávat a leto by nám nebránilo v to, nemělo bránit v tom jasně specifikovat deficity, které ještě existují. Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan Kůkan jako stínový zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především chci zpravodaji poděkovat za výbornou spolupráci a za dobrou a vyváženou zprávu. Chci také poděkovat kolegům a kolegyním za zajímavé a důležité příspěvky do této zprávy. Podporuji obecnou linii, které se drží zpravodaj v této zprávě a podporuji také tento směr v pozměňovacích návrzích a z toho důvodu podporuji všech 16 kompromisních návrhů. O jednom z nich se stále ještě jedná, ale mám za to, že tato jednání povedou k objektivnímu konečnému kompromisu. Je potřeba k integračnímu procesu Albánie přistupovat konstruktivně. Je důležité vyslat silný politický signál Albánii touto zprávou. A to v tom smyslu, že konfrontační politika je největší překážkou, která stojí Albánii na zemi, na, na cestě k integraci. Musíme také hovořit o důležitosti politického dialogu, nacházení kompromisních řešení a o potřebě zlepšit politickou kulturu v zemi. Připravám, že už jsem to někdy viděl. Říkal jsem to před pár lety. Pořád si myslím ale, že to je aktuální připomínka. A dále si myslím, že je důležité zdůrazňovat právní stát a boje proti korupci a organizované trestné činnosti. To jsou stále velmi aktuální body. Což pouze potvrdil vývoj, který nastal v Albánii během posledního měsíce. Souhlasím s podněvacími návrhy, které ve zprávě tato témata zdůrazňují. Reforma justice a nezávislost justice především musí být ve zprávě také zdůrazněny. A v tomto kontextu chci také zmínit otázku justice pro mladistvé. Tady Albánie v regionu pokulhává. Důležité reformy veřejné zprávy a územní reforma jsou také zdůrazněny, jsem tomu rád. Nicméně jsou to reformy, které, proti kterým existuje politická opozice v Albánii, ale přesto doufám, že to jsou reformy, které pomůžou Albánii vytvořit lepší státní zprávu a veřejnou samozprávu, což jsou což jaksi páteř integračních procesů. A nakonec chci zmínit kompromisní návrh 14, týkající se sdělovacích prostředků a veřejných vysílacích organizací. Jako v každé zemi v tomto regionu bychom měli být ochotni a připraveni podporovat svobodu a nezávislost dělovacích prostředků a orgánů, které je dozorují. Ještě jednou děkuji zpravodaji. Děkuji, Alde. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Chci mnohokrát poblahopřát panu zpravodaji a stínovým zpravodajům k výsledkům jejich práce na kompromisních návrzích u této vyvážené zprávy o pokroku v Albánii. Jasně se uznává, že Albánie hraje určitou roli eh, v eh, dodržování stability, protože mají dobré sousedské vztahy, a jejich zahraniční politika je plně v souladu se zahraniční politikou evropskou. Ve zprávě není, že Albánie se přidala k hospodářským sankcím EU proti Rusku. Byly tam pozněvací návrhy a myslím si, že by bylo dobré, aby to tam zaznělo. Během posledních pár měsíců v Albánii došlo k určitému pokroku při naplňování politických kritérií pro vstup do Evropské unie. Ve zprávě se to zmiňuje také v pozměvacích návrzích. Nicméně mají-li pokračovat tyto reformy, tak vláda a opozice musí zajistit řádnou politickou rozpravu v parlamentu. Albánie musí konsolidovat svůj postup musí posílit své úsilí v oblasti lidských práv, občanských svobod a demokracie a musí vytvářet lepší legislativní rámec pro reformy. Pozdívací návrhy poukazují na výzvy, před kterými stojí Albánie, ale také na pozitivní kroky, eh, kterými se vláda jim snaží čelit. Vláda učinila pokrok v oblasti reformy justice a její nezávislosti, Nicméně stále ještě je potřeba tento systém dohloubky reformovat. Albánie prokázala politickou vůli k boji proti korupci, která je nadále velkým problémem a to tež platí pro organizovanou trestnou činnost. Teď, co se týče problému korupce a organizované trestné činnosti, tak ty jsou v pozněvacích návrzích zmíněny. Některé bychom měli podpořit, abychom ukázali albánským orgánům, že pořád ještě mají před sebou cestu. Je potřeba posílit depolitizaci státní zprávy. Tady bychom měli poblahopřát vládě k výsledkům jejich úsilí v reformě státní zpráv, veřejné zprávy. A závěrem, jakožto stínový zpravodaj skupiny ALDE, by vás chtěl upozornit na pozměvací návrhy týkající se rovnoprávnosti mužů a žen a komunity LGBT. Že je potřeba zajistit sociální a hospodářská práva všem národnostním menšinám a podporovat sociální inkluzi Romů a dalších citlivých skupin. Děkuji. Děkuji. A nyní další stínový zpravodaj za zelené. Pan Šoltes, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A chci také poděkovat panu zpravodaji za dobře odvedenou práci a dobře nalezené kompromisy. Naše skupina tuto zprávu a kompromisní návrhy plně podpoří. Nicméně, už teď bychom chtěli poukázat na jednu ekologickou a ekonomickou problematiku, která již je zmíněna v kompromisním návrhu 15 Nicméně, nedávno tam došlo k posunům, které možná bude potřeba vzít v plénu v potaz. Plánuje se 43 vodních elektráren kolem Viosy, což je jeden z poslední, jedna z posledních řek svého typu. Oni tam chtěli otevřít e, první národní park v této oblasti. A jeden z projektů kolem Langerici, který se plánuje, už se začíná dokonce stavět. Jedná se o ENCO, o rakouskou firmu, která ji staví za spolufinancování se Světovou bankou. Stavební povolení bylo podepsáno velmi krátce po té, co bylo nejprve zamítnuto. Takže vznikají opravdu otázky jak to bude fungovat s těmito plány u chráněné oblasti. Pochopitelně místní starosta by spíše chtěl eh, národní park a ne vodní elektrárnu, ale říkal, že s tím nic neudělá. Také premiér řekl, že by byl pro takový park, nicméně a že je potřeba zarazit tyto projekty ještě v plánovací fázi. Je to důležité ekologické a ekonomické téma, které by měl Evropský parlament zmínit také na nadcházející plen eh, plenární schůzi. Děkuji a nyní předávám slovo své panu kolegu. Hmm. Dámy a pánové, já jsem se ještě jednou hlásil o slovo, abych e, řekl, že e, zpravodaj m, mm, není, e, eh, Srbské není ve pozici, ale e, k návštěvě panoramy Belegradu, Bělehradu, eh, eh, to byla důležitá událost, kdy albánský premiér poprvé po dlouhé době byl hostem v Bělehradě a doufám, že mm, dojde k dalším takovým setkáním. Eh, také jasně ukázal během té diskuse, že se distancuje od myšlenky velké Albenie. Pan Rama posledních dnech řekl eh, dvě důležité prohlášení k sjednocení eh, Albánie a Kosovo, že Kosova, že to je kontraproduktivní, že hlavní je regionální spolupráce, dobré sousedské vztahy a já bych vítal, kdyby pan Fleckenscheid jménem své vlastní frakce a dalších jasně řekl, že mm, tak, to, to ne, tak to nejde. Děkuji panu McAllister. Um, já eh, chci eh, navázat na to, co řekl kolega McAllister. Já chci pogratulovat eh, kolegovi Fleckensteinovi, já jeho linii podporuji Především co se týče Albánie, která čelí vážným výzvám a my můžeme jenom doufat, že jednání značnou, co nejdříve. Chci se vrátit k prohlášením premiéra Rámy v Kosovu, protože tato prohlášení nejsou eh, dobrá, jsou neakceptovatelná a tady mám na mysli integraci ve větší, ve velké Albánii takzvané. Takže eh, pak je tady otázka harmonizace legislativy. Tady je cílem brát ohled na regionální rozvoj a usilovat o smíření. Já bych si přála, aby zpravodaj toto zmínil, protože prohlášení, která jsem zmínila, nejsou um, um, a my doufáme, že Albánie co nejdříve uzavře asociační dohodu. Děkuji, pan Jakučič má slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval a řekl několik slov jako spolupředseda jící delegace Albánie. My jsme slyšeli o nedávné situaci o prohlášení albánských e, představitelů. Chci vyjádřit svoji frustraci, kterou jsem pocitoval v Tyraně. E, mnoho mých kolegů to může potvrdit. Chci tedy e, chci zastat paní Makovej, eh, předsedkyně naší delegace v Tyraně, která skutečně čelila nepříjemné situaci. Někteří si přejí zablokovat pokrok ve vztahu s Albánií. Opozice si nepřeje, aby Albánie dělala pokrok. To chápu, ale chci říci, že očekávám, že důstojnost poslanců, europoslanců musí být chráněna. Protože naše uh, jednání vypadají jako jednání trhovců. Naši předsedkyně skutečně čelila tedy nepříjemné situaci. Já jsem téměř odešel z toho jednání. Příště to udělám, protože musíme ukázat, že nesouhlasíme s chováním kolegů v Tyraně. Něk, jako jeden z těch, kdo si přejí, aby země západního Balkánu vstoupily do EU co nejdříve, udělám všechno pro to, aby se to stalo, ale měli bychom um, varovat, aby se neopakovalo to, co se stalo v Tyraně. Děkuji, pane Jakovčič. Není neobvyklé, že, se, že dochází k různým věcem, eh, když probíhá hlasování a my víme, že některé nepříjemné situace mohou nastat a my zajistíme Ehm, a doufám, že, něk, že kteří kolegové tak vám přidají. Děkuji, ehm, že jste mm, kolegovi, že vyjadřil tak e, správný postoj. Chci mu pogratulovat k takzvaným terapeutickým doporučením, co se týče k předstupnímu statusu, měli bychom posílit dynamiku tohoto procesu na základě jasných mm, poselství, signálů. To je skutečně případ této zprávy. Je klíčové, aby Albánie e, znovu e, mm, potvrdila připravenost k reformám. Nebudu opakovat všechny detaily. Děkuji. Děkuji a nyní bych rád předal slovo zástupci komise, který je zodpovědný za Albánii, pan Vasilis Maragos, prosím, máte slovo. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Fleckensteinovi za velice kvalitní zprávu a také já sdílím názor členů výboru AFAT, že je to rovnovážný navržený dokument, který odráží situaci Albánie takovou, jaká je, je v souladu se zhodnocením komise a také specifikuje velice jasně, identifikuje ty ještě nedořešené výzvy. Ještě bych vám chtěl říci, ten poslední dialog na vysoké úrovni proběhl v Tyraně 24. března. Revidovali pokrok země, co se týče plnění klíčových priorit. Pan komisař Hahn byl přítomen a spolupředsedal s premiérem a to zasedání. Komise na tom zasedání uvítala pokrok Albánie s uspokojením poznamenala, že albánské orgány pochopily, co je potřeba učinit na cestě k EU a na zasedání se zhodnotil vývoj um, Albánie, co se od pokrokové zprávy a identifikovali jasné kroky vpřed, zejména v oblasti veři, reformy veřejné zprávy, soudní zprávy, právní stát, základní práva, včetně práv minorit a to na základě tedy závěrů společné pracovní skupiny z února. A ještě tedy bych chtěl zmínit místa, kde je třeba pokročit a něco učinit zase na základě tedy závěrů, ke kterým dospěl eh, komisař. Je to v návrhu usnesení kom, Albánie podle komisaře musí provést opravdu komplexní soudní reformu jak se týče tedy zajištění právního státu, pokročit v reformách a také pokročit v boji proti korupci a organizovanému zločinu, podpořit vyšetřování, postižení a také odsouzení a komisař také zdůraznil, že je zásadní pokračovat v posilování efektivity a, a nezávislosti eh, veřejné zprávy, kde musí Albánie vykonat konkrétní kroky vpřed. Komisař také zdůraznil, eh, jaký význam eh, má dosažení politického dialogu a popsal také to nebezpečí, které vnímá v navyšování toho konfrontačního politického klimatu, které e, ničí obrázek e, Albánie. Nicméně také uvítal nedávné rozhodnutí vytvořit Národní radu pro evropskou integraci, které by měla pomoci v této věci. Tu té bude předsedat právě zástupce opozice. Komise sdílí ten názor, jako v návrhu usnesení, že vládnoucí e, většina a, a i opozice jsou zodpovědné vůči albánské populaci a proto musí vést konstruktivní dialog s parlamentem. A komisař tady zdůraznil, jaký význam přikládá plné implementaci prosincového usnesení, které ukončilo parlamentní bojkot ze strany opozice. A ještě bych chtěl zdůraznit, jakého pokroku dosáhla eh, Albánie ve věci hospodářské zprávy. Eh, je tu jasný reformní potenciál. A komisař také zdůraznil na tom v rámci toho dialogu, že hospodářská reforma by neměla být oddělena od toho celkového procesu evropské integrace. A co se týče regionální spolupráce, to zasedání, dialogu na vysoké úrovni, tady zaznělo, zazněly pozitivní pobídky směrem k regionální integraci, ale také bych ještě chtěl říci, že um, mluvčí komise reagoval na určitá prohlášení, která v mezidobě byla učiněna. Takže ještě jednou bych chtěl uvítat tuto vaši zprávu a vyjádřit, že jsme připraveni vás i nadále podporovat v této věci a zejména v dokončování té definitivní verze zprávy. Děkuji, pane Maragosi, a nyní bych předal opět slovo Knotovi. Prosím. Ich will nur, Herr Děkuji, pane předsedo. Já chci na závěr jenom říci, že um, já jsem v Almány byl na dvou návštěvách. Naše delegace tam byla v této době jednou. Eduard Kukan a já také zprostředkovávali jednání různých eh, stran. Pokud by bylo třeba eh, důkazů, že nešťastná vyjádření eh, předsedy na začátku tohoto mandátu znamenalo, že spolu nebudeme jednat, tak pak by tento parlament eh, v mnoha směrech udělal dobře. Možná zítra bude ústní pozměňovací návrh, abychom to dosáhli toho, aby všichni byli spokojeni a abychom popsali skutečnost. Za třetí, je sklenice poloprázdná nebo poloplná. My víme, že boj proti korupci, proti organizované zločinnosti je třeba zostřit. Ale také jsme eh, byli svědkem toho, to, to konkrétní tedy mm, Eh, opatření, že i touto cestou lze něco dělat. My víme, že Albánie je, hraje aktivní stabilizující roli v regionu. O to větším zklamáním bylo to, co se stalo. Pan McAllister to správně pojmenoval a tak toto budeme diskutovat ve čtvrtek. Eh, poslední mm, bod eh, všech, při všech pochopitelných sporech a diskusích, eh, když budeme nějakou země negativně portentovat, tak to nikomu neprospěje ani zemi, ani naší vlastní straně. A také naše politické frakce musí se snažit eh, hledat Eh, jak se v produktivních sporech cestuje k pomoci Albánii. Já věřím, že s, s naším mm, pomocí, naší podporou bude možné dosáhnout jednání co nejdříve. Děkuji panu Fleckensteinovi, děkuji všem kolegům, kteří se vzali slovo v diskuse o Albánii. Vidím, že je tady velká vůle ze strany, na albánské straně udělat pokrok směrem k EU, ale zbývá mnoho reform, ehm, především zlepšení úrovně vnitřního politického dialogu, to je priorita, ehm, jak eh, řekl pan Jakovčič. Já se vzpomínám, že pan Kukan za minulého legislativního období byl v podobné situaci. Myslím, že to všichni eh, chápeme a přesto chceme nebo stejně chceme tedy podpořit Albánii na cestu do, tě do Unie, protože to je dobré pro zemi i region. Tímto ukončuji diskusi o Albánii. My budeme hlasovat o zprávě o pokroku zítra dopoledne a přejdeme k poslednímu bodu naší, našeho programu a to je zpráva o pokroku Bosně a Hercegoviny. Spravodajem je pan Preda. My víme, že tato zpráva přichází v, za, v změněném politickém kontextu, především pozitivní um, reakce na zprávu Evropského parlamentu. Pak, pak je tady nová iniciativa, no, iniciativa Rady, podporou eh, britského německého ministra, která zdůrazňuje ehm, podporu Bosny a Hercegoviny ehm, na cestě k reformám a podpora Evropské unie eh, cesty Bosny a Hercegoviny do EU, která by se asociační dohodou měla stát viditelnější. Tento proces, ta, tyto procesy také otevírají cestu budoucí ústavní reformě, kde budou garantována rovná práva všech e, občanů a národů. Je tady 150 pozměňovacích návrhů. Pan Preda vysvětlí strukturu kompromisu, které byly dohodnuty a zdůrazní hlavní priority této zprávy. Pan Preda, máte slovo. Eh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za tento úvod. Chci jenom připomenout, že během předchozích, že ta předchozí diskuse proběhla den po důležitém dni Bosny a Hercegoviny, kdy tedy parlamentní zhromáždění přijalo paní Mogherini a učinilo písemný závazek, který navíc byl napsaný opravdu velkým písmem a stával se referenčním podkladem, pokračovat s reformami, které umožní přiblížení k Evropské unii. A po šesti týdnech se dá konstatovat, že došlo k dalším důležitým věcem, a to 16. března Rada schválila platnost asociační dohody s Bosnou a Hercegovinou. Tato dohoda byla přijata již dříve, ale byla v podstatě velmi dlouho pozastavena, nic se s ní nedělo. Takže to je důležitý krok upředu, který musíme přivítat. Je ovšem potřeba, aby Bosna a Hercegovina lépe přijímala standardy Evropské unie, aby lépe zbližovala legislativu. To posílí perspektivu bosné a Hercegoviny možného členství v EU jednoho dne. A nakonec došlo tedy k vytvoření federální vlády. Radě ministrů předseda Denis Vistič který byl 31. března 2015 potvrzen ve funkci, byť tedy volby už proběhly v říjnu loňského roku. Takže politické síly se dohodly na složení vlády už na konci roku 2014, ale přesto trvalo ještě další tři měsíce, aby vláda vůbec mohla vzniknout. A je to škoda, protože v podstatě přišli takto o šest měsíců. A těch šest měsíců to byl určitě prostor pro určité reformy v této zemi. Takže doufám, že nové orgány u moci na to nezapomenou. Protože když se pořád mluví o reformách, reformy se nedělají, tak eh, se těm lidem přestane věřit. A teď se vrátím k těmto k eh, této diskusi máme 241 pozměňovacích návrhů a my jsme vypracovali 19 kompromisních návrhů. Co se týče obsahu, tak se zastavím pouze u těch nejdůležitějších bodů. Jednička se zabývá naším stálým angažmá v oblasti evropské perspektivy Bosny a Hercegoviny. Za druhé se očekává, že v rámci tohoto nového přístupu Evropské unie dojde ke koncensu na reformách. Druhý pozněvací návrh jenom konstatuje, co stojí Bosně a Hercegovině na cestě do Evropy a z čeho vznikly také v únoru 2014 a ty manifestace. Trojka, šestka. Rychlost a kvalita těchto reform bude mít dopad na harmonogram a přistoupení. Komise i rada musí také vzít příslušné judikáty v, dispoz- eh, v úvahu. A Evropská komise by měla také pomoci s prováděním programu dobrého řízení eh, veřejných věcí. Potom v dalších pozměňovacích návrzích se hovoří o prioritnosti angažování. Pětka, ta hovoří o, o tom písemném závazku a také o boji proti korupci, právním státu a pozněvací návrh 6 hovoří o koordinačním mechanismu pro přistoupení k Evropské unii. To je dost důležité, protože to umožní čerpat z evropských fondů. Také se tam hovoří o ústavních otázkách. Tady úplně je to v souladu s tím, co vyžaduje Evropská unie, nesmíme ale zapomínat ani na politické demokratické reformy, které musí probíhat. Bosna a Hercegovina zatím nemá úplně efektivní státní zprávu a tedy by měla problémy se integrovat do Evropské unie. Dva další pozněvací návrhy, osmička a devítka, to je spíše boj proti korupci, teď pozněvací návrh deset, to je stíhání válečných zločinů, Následně uprchlíci a vnitřní sídlenci, liberalizace víz a jejich přínos, ale také potenciál zneužívání. Kompromis 13 hovoří o roli občanské společnosti. A potom tam máme také diskriminaci menšin a citlivých skupin v pozněvacích návrzích 14 a 15. Týká se to i žen. A potom také v 16. máme svobodu, svobodu tisku a sdělovacích prostředků a potom tam máme dva poslední, které se týkají ochrany životního prostředí a ekonomických reform a regionální spolupráce, a včetně stabilizace vztahu po vstupu Chorvatska. Takže, pane předsedo, to je všechno. Chtěl jsem jenom poděkovat stínovým zpravodajům, kolegům a kolegyním, kteří pracovali a také ostatním, které zaujímá tato země Bosna Hercegovina. Děkuji mnohokrát. Nyní dám slovo panu Picelovi jakožto stínovému zpravodaji pro Bosnu a Hercegovinu. Prosím. Děkuji mnohokrát, Andreji. Především chci mnohokrát poděkovat panu zpravodaji za upřímnost při předkládání pozněvacích návrhů kompromisních a děkuji také za zhrnutí kompromisní návrhu, protože není těžké v jednom, není jednoduché naopak v jednom usnesení probrat všechny důležité aspekty týkající se Bosny a Hercegoviny. Situace v Bosně a Hercegovině eh, je problematická z mnoha pohledů přičemž válka, i když válka už skončila před mnoha lety. Evropská unie má řadu iniciativ, které se týkají Bosné a Hercegoviny a které mají této zemi pomoci pokroku, ale možná od nich očekáváme příliš mnoho, protože hospodářská a sociální situace jsou sice špatné, ale to se dá změnit rychle jenom částečně pokud se nepůjde do hloubky a nebude se novelizovat celý rámec země, který stojí na, Dayton, na Daytonských eh, dohodách. Občané Bosné a Hercegoviny mají občanská práva, která patří k moderní demokracii. Na druhou stranu, když se dostanou do role pacienta, anebo pokud jsou intelektuálové nebo naopak zemědělci, tak čelí v životě řadě svízelů. Bosenčtí občané by měli mít stejná územní, uh, ústavní pardon, práva. V této oblasti existuje řada problémů a mám za to, že nová vláda se jimi bude muset zabývat, aby se zlepšily životy jejich občanů. Děkuji a nyní pan Kan, také stínový zpravodaj. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěl především poblahopřát panu Pradovi k výsledku této zprávy a děkuji také za spolupráci při přípravě kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji také kolegům a kolegyním za zájem a za příspěvky do diskuse. Naše skupina je spokojena s řadou věcí, které byly pojednány v této zprávě, tedy že potřeba se soustředit na sociálně ekonomické reformy, protože 60% mladých nemají práci. Dále zapojení občanské společnosti do reformního procesu. Posílení ochrany těch nejcitlivějších. Posílení boje proti korupci. Zajištění plurality sdělovacích prostředků a inkluzivní a nediskriminační systém školství. Rádi bychom požádali a pana zpravodaje, aby podpořil pozměňovací návrh 168, který žádá orgány, aby zaváděl programy týkající se práv a, členů komunity LGBT. Já myslím, že to podpořilo několik skupin, takže je to potřeba do textu zahrnout. Jinak si myslím, že ta zpráva je víceméně konsensuální a podpoříme ji. Jenom žádáme nové vedoucí představitele Bosny a Hercegoviny, aby nebyli nacionalističtí a ve své retorice a aby bylo možné, aby proběhly potřebné reformy, které jsou nutné ke zlepšení života občanů. Skupina SND i nadále chce, aby Bosna a Hercegovina vstoupila do Evropské unie. Děkuji. Také děkuji, pane Kláne, a nyní dám slovo panu Čembackému jakožto stínovému zpravodaji za ECR. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз също се присъединявам. Děkuji mnohokrát. I já bych chtěl mnohokrát poděkovat panu zpravodaji za práci na této velmi složité záležitosti a následně složité zprávy. Já vím, že se hledají těžko kompromisy, když se jedná o zemi jako Bosna a Hercegovina, která má velmi složitou, složité složení, složitou ústavu a má řadu problémů. Souhlasím s většinou kompromisních návrhů, které předkládá pan zpravodaj. Především mně jde o kompromisní návrh 12, který zmiňuje boj proti korupci a organizované trestné činnosti. ale také eh, boj nebo eh, zacházení s těmi, kteří se navrátili jakožto zahraniční bojovníci. To je problém mnoha zemí, včetně Bosny a Hercegoviny. A tito lidé by určitě mohli být velkou hrozbou pro celý region. A kromě toho také chci podpořit pozměňovací návrh kompromisní číslo 617. Ty totiž pojednávají o otázkách, které je potřeba opravdu řešit v těchto zemích. protože je docela možné, že pohled jednotlivých národů, které obývají Bosnu a Hercegovinu, se bude v této oblasti lišit. Takže ještě jednou děkuji. A nyní dám slovo panu Radoši. Za Alde, prosím. Hvala lijepa e, Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. za vypracování zprávy, která pokrývá většinu z těch důležitých témat, kterým Bosna a Hercegovina čelí. Bohužel nejčastější věta, která je používána v této zprávě, je ne, eh, dostačující fungování, nedostatečné infrastruktury, a věřím tomu, že tímto naším usnesením nebo touto zprávou neodpovídáme úplně na to, jak proměnit tuto zemi ve fungující zemi. Tato země je zablokována mnohokrát a různými způsoby. A Zástupci politických skupin o tom hovoří. Jedná se o zemi, která je opravdu nefunkční. A samozřejmě, že otázka každé země její existence je zejména to, jak zajistit lidem dobrý život a zemi prosperitu. A z toho důvodu jsem doplnil tuto zprávu, když jsem tam zapracoval ten signál eventuálních reform. Tato země nebude, nahlížena, nebude na ní nahlížena jako na jednotnou zemi, pokud neprovede celou řadu reform, princip federalismu, princip subsidiarity, to vše je v dokumentu zmíněno, já s tím souhlasím, ale pokud chceme, aby Bosna a Hercegovina byla fungujícím státem, tak budou muset učinit kroky vpřed. A ústavní reforma, to je naprostý předpoklad pro to, aby se Bosna a Hercegovina stala fungující zemí. Děkuji, já bych chtěl také poděkovat panu Predovi za jeho úsilí a za práci. Tady v tom druhém čtení pohovořím o některých pozitivních věcích. V první řadě je důležité hovořit o dobré regionální spolupráci po, tom, po té pohromě z roku 2014 a aktivitách OSN. Samozřejmě je dobré být solidární mezi sousedy. Ukazuje to například ta dobrá cesta sousedů Bosny a Hercegoviny. A je dobré také regionálně spolupracovat. A politická a morální rekonstrukce Bosny, to bude realita, až se lídři země soustředí na svůj lid a na své prostředí a ne jenom na nějaké hlasy třeba z Bruselu nebo z Washingtonu, které přichází zvenčí. Dobrý, dobré přispění se týká toho eh, územní, té územní struktury státu. Tady chci říci, že pro levici uh, ta občanská národní dimenze by měla být za každou cenu obhajována, a to zejména vůči sektoritárním nacionalismům založených na etnických základech. Tady o tom hovoříme, když máme na mysli jakousi fermentaci sektářských států, jak je tomu na východě. Nicméně také kritizujeme určité věci. Jsou tu určité nacionalistické tendence, ty vyšetřovaly různé státy naší unie. Nesmíme na to zapomenout, protože eh, nejedná se jenom o takové šrámy fyzické, ale také morální, které naprosto zabraňují schůdnosti a existenci ehm, a spol soužití se svými sousedy na severu, jihu, východě i západě. A pak na závěr, proč nepodpoříme toto usnesení? My v levici nedůvěřujeme tomu, když Brusel povolává nějaký eh, na jihu Evropy ležící stát, aby podpořila podnikatelskou základnu a podobně. Já vím, co to u nás eh, znamená. U nás to znamená rušení podniku, nezaměstnanost, podpora místních oligarchií, podpora eh, velkých nadnárodních firm a zejména ukončení svrchovanosti. Děkuji a nyní bych rád předal slovo panu Šoltesonovi za zelené. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Pridi za odlično sodelování. Um, ehm, chci poděkovat zpravodaji Prédovi za vynikající spolupráci, otevřenost uh, návrhům jednotlivých frakcí. Tato zpráva byla um, spolu, velice plodná, jak uh, ukázal počet pozměňovacích návrhů které rádi podpoříme, také eh, zahrnují eh, návrhy zelených. Bosna a Hercegovina musí být k ní tedy přistupováno jinak než k jiným zemím. Musíme dát jim dát čas aby lidé v Bosně a Hercegovině, ty národy tedy si, se začaly cítit jednotně, překonali rozdělení, rozdíly etických principů, to, to by byl špatný signál, pokud by to nebylo prezentováno pozitivním světle. Můžeme doufat, že zítra bude vyvážená, přijata vyvážená zpráva v souladu s názorem výboru AFET a zpravodajů dalších, kteří se na tom účastnili. Já na závěr chci říci, že i přes problémy Bosny a Hercegoviny můžeme jenom přivítat pokrok, kterého bylo dosaženo a můžeme jenom doufat, že to bude pokračovat a Evropský parlament by měl také podpořit tento proces. Děkuji. Evo, najprije se ja želim zahvaliti gospodinu Predi s kojim smo zaista dobro surađivali i koji je uvažio koliko vidim. Děkuji mnohokrát, velmi dobře se nám spolupracovalo. Okay. Dakle, zahvaljujem gospodinu Predi koji je s náma dobro surađivao. I... Takže děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Predovi. Velice kvalitně jsme spolupracovali na tomto dokumentu a jsem přesvědčena, že zapracoval většinu návrhů do těch kompromisních návrhů. Země vykonala v poslední době podstatné pokroky. Všech, všichni političtí aktéři se zavázali, že učiní určité kroky pod zprávou paní Mogherini a stejně tak se k tomu zavázala i vláda, což je dobré. Dobré jsou také výsledky voleb, které byly respektovány, což je zásadní krok vpřed. Nicméně při analýze tohoto usnesení tady se avizují lepší dny pro tuto zemi. Vše směřuje k cestě členství země v Evropské unii. Nicméně, když se podíváme na určité věty, určité formulace, které jsou zde užity, tak v některých návrzích jsme naléhali na výraz eh, tři ustavující národy, nicméně v tom předchozím textu to bylo několikrát změněno a v tomto dokumentu ustavující tento výraz chybí. Takže někdy užíváte výrazy jako tři jazyky nebo tři národy, ale to ustavující, to tam chybí. O co tu jde? V podstatě ti ustavující národy mají stejná práva, ale nemohli je vykonávat rovným způsobem. A pro Chorvatsko je Bosna a Hercegovina naší prioritou, co se týče zahraniční politiky, je naším prvním sousedem, takže je v našem zájmu zajistit to, aby Bosna a Hercegovina se dostala maximálně blíže k Evropě a Evropský parlament by měl této zemi na této cestě pomoci. My souhlasíme s tím novým přístupem vycházející z britské zahraniční politiky, ale také věříme v roli Evropského parlamentu, která je tady důležitá. To znamená, ta terminologie je pro nás velice důležitá, byli bychom velice rádi, kdyby se to mohlo zapracovat. A ještě chci říci, že Bosně a Hercegovině zapotřebí mít také televizní veřejné vysílání v těch třech oficiálních jazycích. Zatím tomu není. A co se týče návrhu 17 a 18, ty se soustředují na vzdělávání. Já jsem přesvědčena, že i role médií je v této věci zásadní a že je třeba provést určité úpravy. Děkuji, Dubrovko, a nyní paní Tanja Fajon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Predovi. Myslím si, že ta zpráva, kterou projednáváme, je realistická a vyrovnaná. Došlo k některým novým vývojům, které třeba brát v potaz. Máme novou vládu a novou evropskou iniciativu, která si klade za cíl reformy, což nám přináší určitý optimismus a naději. Nicméně nesmíme ztrácet ze zřetele, že situace země je velice komplexní. Já jsem se před několika dny vrátila ze Sarajeva a z Luky a setkala se s lidmi, kteří mi řekli, že nemají žádnou příležitost v této zemi žít normální život. A to je tedy něco, co si musíme všichni uvědomovat tady v Evropském parlamentu a pak zejména politici Bosně Hercegovině by si to měli uvědomit. Oni už přišli o tu příležitost, kterou měli. A já doufám, že se situace zlepší. Já jsem jela do Bosny a Hercegoviny, když Brusel podpořil stabilizační asociační dohodu. To je pozitivní znamení te, pro tu danou zemi. Takže je již na čase, aby politici na obou stranách pracovali v zájmu jednoho státu, jednoho národa a ne jen v jejich vlastních zájmech. Nastal čas, aby všechny ty politické blokády byly odstraněny. Blokády na federální, regionální i místních úrovních. Ty reformy jsou naprosto zásadní vzhledem k situaci, jakou země zažívá. Ta zpráva a počet pozměňovacích návrhů jasně poukazují, e, jakou sílu máš náš závazek vůči této zemi. Já opravdu e, mám ráda tuto zemi a doufám, že i její politici si uvědomí skutečnost, že nastal čas a že je třeba se chopit příležitosti. Děkuji paní kolegyni Fajon a nyní má slovo paní Pity. Děkuji, Andrej. Já bych také chtěla v první řadě poblahopřát panu Predovi za jeho zprávu. Ta úloha, která před ním stála, byla opravdu náročná a proto bych mu chtěla poděkovat také za to, že zapracoval mé pozměňovací návrhy a také návrhy naší národní delegace. Musím říci, že očekování Bosny i Hercegoviny byly velice vysoké, co se týče i této zprávy a oni velice pozorně sledují, jak probíhá naše debata a proto bych i já jim chtěla říci, že osobně tedy já budu obhajovat jejich evropskou věc. Je nezbytné provést reformy, zejména ty ekonomické, a jsem ráda, že zpravodaj také zmínil to, že politické reformy jsou zapotřebí a stejně tak ústavní reforma. Je to zapotřebí, aby se dosáhlo rovnosti všech tří ustavujících národů. Zatím tomu tak dosud totiž není. V Bosně a Hercegovině jsou eh, určité skupiny obyvatel diskriminovány. Jsou to Chorvati, ne, nejsou uznávána jejich práva, stejně tak eh, entita eh, Republika Srbska a bývá jim zabraňováno vracet se domů. Proto bych velice ráda nalezla určité formulace v tomto textu, které by to objasnili, upřesnili, protože já si opravdu přeji, aby Bosna a Hercegovina učinila pokroky a to ve prospěch jejich i ve prospěch stability této části Evropy. Chorvatsko je jejich sousedem a proto je to pro nás velice důležité. Vnímáš Především mnohokrát děkuji panu Predovi a děkuji také za to, že zmínil mnoho důležitých bodů. Já vím, že tady padly pozměňovací návrhy týkající se rovnoprávnosti ustavujících národů. To je poměrně citlivá otázka, to vím. Myslím, že jste všichni dobře jednali o kompromisních návrzích, ale jak bylo řečeno, to je pro nás také velice důležité, aby bylo přesně řečeno, jak se vyřeší otázka ustavujících národů. A potom také souhlasím s panem kolegou Kánem a s některými dalšími skupinami. Co se týče respektování sociální politiky, komunity LGBT a podobně, tak mám pocit, že u těchto zpráv o rozšíření je to spíše o politice tohoto parlamentu než politice dané země. Ano, pochopitelně všechny politické skupiny mají různé názory na různé věci, ale myslím si, že by pomohlo, kdybychom byli schopni najít nějaký kompromis mezi politickými skupinami, možná, že zítra vyhrajeme při hlasování, možná ne, a pak se to dostane k plénu. Já mám prostě pocit, že to rozmělňuje signály, které se snažíme poslat do těchto příslušných zemí, takže kolegovi Predovi a kolegům z EPP řeknu, že je to možná oblast, kde bychom si prostě mohli sednout, najít nějaký, nějaké kompromisní znění a nemuseli bychom potom bojovat uh, uh, při každé zprávě, protože si myslím, že to úplně dobře neodráží tento parlament. Děkuji mnohokrát Možná si vzpomenete, že v loni jsme zmiňovali ustavující národy čtyřikrát v usnesení Evropského parlamentu. A, takže si myslím, že to není zase tak úplně citlivé téma. Naopak. A nyní dám slovo panu Petrlemu. Lojze, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom velice stručně. Velmi si vážím úsilí, které vynaložil pan Pereda při přípravě této zprávy. Bosna a Hercegovina se mění, ale mění se velmi pomalu. Dynamika rozhodně není dostatečně žádoucí. U této zprávy máme 241 pozněvacích návrhů, z čehož vyplývá, že Evropskému parlamentu leží evropská perspektiva Bosny a Hercegoviny na srdci. Děkuji mnohokrát zpravodaji a stínovým zpravodajům za přípravu kompromisních, kompromisních pozněvacích návrhů. Já vím, že to nebylo jednoduché. A byl bych rád, aby v některých oblastech to znění bylo jasnější. Na druhou stranu mě připadne, že v tomto textu jasně vyjadřujeme závazek přístupové, zavázanost k přístupové dynamice. Také bych přivítal eh, vůli všech ustavujících národů a komunit Bosně a Hercegovině, aby se společně vyjádřili, že evropská perspektiva je pro ně závazkem. Nyní Eduard, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, ještě stručněji než pan Peterle. Této diskuse vyplývá, jak komplikovaná je Bosna a Hercegovina. A také z toho vyplývá, že všichni chceme pozitivně přispět k evropské budoucnosti této země. Chci také ocenit práci pana zpravodaje Predy. Myslím, že se snažil učinit to nejlepší, udělat to tak nejlépe, jako došlo a povedlo se mu to. Předložil jsem řadu pozněvacích návrhů, které buď to úplně nebo částečně do textu zapracoval, takže za to také děkuji. A jenom chci ještě jasně říci, že podporuji znění jeho kompromisních návrhů v té podobě, která povstala ze zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Také děkuji a nyní dám slovo zástupci Evropské komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme zpravodaji za vyváženou zprávu, která odráží hlavní prvky hodnocení Evropské komise a hlavní výzvy, které jsou zmíněny v postupové zprávě Evropské komise. Ale také to vyplývá se závazků, které byly přijaty po hodnotící zprávě. Vedoucí představitelé podepsali písemný závazek, schválil to parlament a následně očekáme, očekáváme, že stabilizační asociační dohoda vstoupí co nejdříve a bude co nejdříve uplatňována. Začíná nová fáze. Byla vytvořena nová vláda a Evropská komise se snaží společně s touto zemí nadefinovat reformy, které budou potřebné, aby se dalo pokračovat s touto novou iniciativou Evropské unie. S tím, že tyto reformy musí být zaměřeny v, tak, aby byly v souladu se sociálními a, cíly a právním řádem, tak jako to bylo zmíněno v a, závěrech rady. tež platí pro koordinační mechanismus a budeme už tady vycházet ze zprávy, kterou již učinila Evropská komise prací, která začala v loni, měli jsme strukturovaný dialog k justici, monitorovací mechanismy. Prostě máme řadu nástrojů, které jsme tady zavedli, tak abychom pomohli této zemi, aby postupovala na cestě k Evropské unii. I nadále budeme podporovat tuto zemi z evropských fondů a to platí i pro provádění těchto složitých reform, které jsou součástí této iniciativy. Tyto reformy očekává Evropská unie, ale především občané Bosny a Hercegoviny. Evropská komise je připravena pokračovat ve výborné spolupráci s Evropským parlamentem, ve společné práci podpořit Evrops- eh, tedy Bosnu a Hercegovinu na cestě k integraci do Evropské unie. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu zpravodaji. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem kolegům a kolegyním za jejich vystoupení. Jak říkala mnoha z vás, Bosna a Hercegovina to je těžký případ z mnoha důvodů. A jedním z těchto důvodů je, že ta diskuse, která probíhá tady, se občas trochu nebo hodně liší od toho, jak probíhá diskurs v Bosně a Hercegovině. A to je skutečný problém. který ovlivňuje to, co se děje v Bosně a Hercegovině, protože v podstatě rejstřík, který používáme a to, na co jsme citliví, se velmi liší od toho rejstříku, který používá Bosna a Hercegovina a, věci, na které jsou citliví tam. Prostě Bosna a Hercegovina, pravda, trvá jim velmi dlouho věci, které by se daly udělat rychle, ale normalizuje se. Teď ještě pár slov, pokud dovolíte říct, říci pár slov ke kompromisním návrhům. My jsme na nich velmi intenzivně pracovali. A já si myslím, že tady ve výboru by se neměly ty kompromisní návrhy měnit. Diskuse proběhla, já jsem s nimi spokojen a neuhnu z nich ani o milimetr. Na poslední minutu, tak jako se často stává v tomto parlamentu, probíhají změny a já to tady opravdu nechci. Neměli bychom pracovat takto na poslední chvíli, měli bychom si na to dát čas. A říkám to z toho důvodu, že v několika vystoupeních se hovořilo o rovnoprávnosti ustavujících národů a jejich občanů. Já jsem chtěl upozornit na to, že já sám jsem předložil pozněvací návrh, o původní části a teď jsme museli nakonec zamítnout, protože jsme měli být stručnější. Ale teď máme pozněvací návrh 15, který zase je z mého pera. Je to v podstatě to, co bylo v původní verzi. A myslím si, že adekvátně pojednávám tuto otázku rovnoprávnosti ustavujících národů a jejich občanů. A mám pocit, že to je adekvátní, protože to není podmínka postupu Bosny a Hercegoviny na evropské cestě. To prostě není jak v minulosti. Není to nastaveno jako absolutní podmínka. A tím už se dostávám přímo k obsahu věci. A chci jenom připomenout, že po určité bosňáky otázka rovnoprávnost je nahlížena úplně jinak, než jak to vidíme my tady v Evropském parlamentu. Pro některé z nich takováto rovnoprávnost znamená vytvořit třetí entitu. Prostě pro některé by to vedlo k vytvoření třetí entity a to mně připadne, že je nepřijatelné a že takovýto výklad bychom neměli podporovat. A stejně tak si myslím, že když se hovoří o nedostatku rovnoprávnosti, tak to automaticky znamená, že někteří, jako třeba Republika Srbska, chtějí nezávislost, autonomii. To si myslím, že jsou prostě dvě nepřijatelné věci. Nemůžeme přijímat nacionalismus ani na jedné straně, ani na druhé. Takže vás poprosím, abyste hlasovali pro kompromisní návrh číslo 15, který čistě jenom konstatuje, že toto ústav, ustanovení ústavy není a, respektováno. Ale myslím si, že bychom tady neměli ustupovat a, e, této retorice ani jedněch, ani druhých. To je pro mě důležitý bod. A teď další věc. Co se týče toho, co říkal kolega Suica, paní kolegyně Suica, tedy jazyka, tak to je součást pozněvacího návrhu kompromisního číslo 16. Jsou to důležité otázky, ale v tomto kompromisním návrhu přece odkazujeme na využívání všech eh, jazyků této země. Takže jsem měl pocit, že to je dostatečný kompromisní návrh. V každém případě je špatné, že lidé nemají přístup k veřejným informacím, které jsou vysílány na veřejných stanicích ve všech jazycích. To je potřeba napravit. A nakonec doufám, že zítřejším hlasováním budeme schopni vyprofilovat rozumnou pozici Evropského parlamentu i vůči novému vývoji v Bosně a Hercegovině. A Osobně řečeno, tedy nad rámec své role zpravodaje, si myslím, že je potřeba se především zamyslet nad občany, nikoli národy. Když se budeme spíše soustředovat na občany, tak si myslím, že máme větší šanci dopracovat se k dobrému postoji Evropského parlamentu k Bosně a Hercegovině. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát za spolupráci a zítra se sejdeme u hlasování a doufám, že všechny politické skupiny podpoří kompromisní pozněvací návrh 15, který jsem předložil já, protože si myslím, že je velmi dobře v souladu s vyjednanými pozněvacími návrhy. Děkuji. Hvala lepa našem izvěstitelu. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji. Chci poděkovat našemu što je rekla kolegica Šujica i što su spominjali drugi kolegy. E, ještě jednou, myslím, že to, co paní Švica a ostatní kolegové říkali, je celkem normální. Že hovořili tedy o ústavní struktuře Bosny a Hercegoviny. Tam si myslím, že to není nic proti evropské politice vůči Bosně a Hercegovině. A z toho důvodu jsem úplně nepochopil těch posledních pár přednášek, nevím, před, poznámek, nevím, z čeho to vycházelo. Ale v každém případě chci říci, že, že jsme zaznamenali pokrok, že to je dobrá zpráva, která dobře reflektuje dynamiku, která proběhla za posledních pár let, a to především ve smyslu stabilizační asociační dohody, která zajistí provádění potřebných reform, které jsou nutné k pokroku. Bosna a Hercegovina by neměly být opravdu poslední na cestě do Evropské unie. Myslím, že by to byla velká nespravedlnost. A chci také připomenout, že polovina pozměvací návrhu je z pera poslanců z Chorvatska a Slovinska, což ukazuje, jak ochotní jsme podpořit tuto zemi na jejich cestě do Evropské unie. To je, myslím, velmi důležité poselství. Jsem přesvědčen, že naši přátelé a všechny tři ustavující národy Bosny a Hercegoviny se postaví k této zprávě jakožto k motivaci provádění dalších reform. Zítra budeme mít možnost hlasovat o kompromisních návrzích a dalších pozměňovacích návrzích. Takže tímto mnohokrát děkuji panu zpravodaji, děkuji zástupcům Evropské komise a všem účastníkům. Zítra se uvidíme v 9 hodin a budeme pokračovat v práci. Čeká nás hlasování k financování společné bezpečnosti obrané politiky. Děkuji také